Good morning, colleagues. We'll make a start. Dobré eh, ráno, kolegové, začneme, protože máme hodně bodů na pořadu jednání. Došlo k určitým změnám. Bod číslo 13 o provádění a financování činností souvisejících s migrací v Libii musel být odložen. Bod 19 respektování soukromí a ochranu osobních údajů v období elektronických komunikací je odložen na příští zasedání. Bod 23 také musel být posunut, odložen, pokud nemáte nikdo žádné připomínky, tak eh, pře, eh, můžeme schválit pořád jednání. Jinak, pokud jde o jazyky, eh, chorvačtina, dánština, malčtina a irština není k dispozici. A chtěl bych říci, eh, že máme kalendář schůzí eh, Libe eh, na rok 2018. O tom budeme jednat eh, příště a budeme mít hlasování zítra v 11 hodin, tak si prosím vás vezměte hlasovací karty. Dále máme na pořadu jednání schválení zápisů z jednání schůzí 22. 23. března, 8. června a 26. června, pokud nejsou připomínky, jsou schváleny. Tak a nyní přejdeme k bodu 4 a je nám potěšením, Eh, přivítat zde v Live pana Michaela O'Flaherty, eh, ředitele Evropské agentury pro základní práva. Jak víte, kolegové, eh, agentura vydává výroční zprávu a tato zpráva je podstatným zdrojem pro naše zpráv, informací pro naše zprávy, které zpracováváme každý rok. Naším zpravodajem pro letošní rok je pan Frank Engel, který přijde za chvilku a napřed eh, si poslechneme eh, to, co nám eh, projev pana O'Flahertyho a potom promluví paní Kiara Adama, která je vedoucí oddělení základních práv a práv dítěte na DG Justice. Bude taky prezentovat zprávu Komise v aplikaci Evropské listiny základních práv. Potom dám slov poslan, slovo poslancům. Nyní tedy dávám slovo panu Michaelu O'Flahertymu. Deset minut máte slovo. Eh, děkuji, pane eh, předsedající, vážení poslanci. Vážím si příležitosti k vám dnes promluvit při příležitosti vydání naší výroční zprávy na rok 2017, která eh, pokrývá situaci oblastech za rok 2016. Chtěl bych říci, že tato zpráva je k dispozici ve všech jazycích. Zpráva z roku, za rok 2007 mm, odpovídá desátému výročí vytvoření Evropské agentury pro základní práva. A my jsme se zabývali vývojem lidských práv v Unii během této dekády. Zde jsme měli dobré i špatné zprávy. Dobré zprávy jsou v tom, že za těch deset let Evropská unie udělala zásadní krok, pokud jde o institucionalizaci lidských práv a základní legislativní nástroje. Včera jsme slavili desáté výročí Equinetu, Eh, během těchto let tedy takové, takovýto silný orgán vzniknul a musíme uznat, že Agentura pro základní práva zde hraje významnou roli. Na Evropské unii eh, má významnou úlohu výbor Libe a je to významné taky k eh, základním usnesením pro, lidské, pro základní práva nezabýváme se jenom základními právy. Během těchto deset let jsme měli 10 až, vzniklo 10 až 17 národních institucí v oblasti základních práv, ale vážení eh, poslanci, během těch posledních let došlo k obrovským implementačním mezerám. A eh, agentura pro základní práva, tedy jedná v kontextu týmu, kterým jsme dali magnát. Chtěl bych se změnit v první řadě o migraci a především dětí. Eh, řada dětí mezi migranty je eh, počet migrantů, eh, dětí mezi migranty je obrovský, veliký. Z 360 tisíc bylo 25 nedoprovázených dětí. To nás způsobuje velké obavy v oblasti eh, eh, lidských, humanitární. My víme, že jsou určité pokroky, ale pořád ještě jsou problémy v ochraně dětí před sexuálním zneužíváním třeba. Eh, nemáme dostatečnou péči pro děti, které do Evropy přišly už jako děti sexuálně zneužívané. A eh, v řadě, v eh, řadě přijímacích středisek jsou pro ně z tohoto hlediska podmínky nepřijatelné. My vy, vy, publikujeme každý měsíc zprávu pokud jde o situaci dětí ve 14 nejpostiženějších zemích a nejenom dětí, ale všech. Naše poslední zpráva se zabývala především e, podmínkami přijímání ve 14 e, členských státech. Další věc, kterou se e, agentura zabývá, je poskytování vám právních stanovisek v roce 2016 jsme eh, předložili jich několik, která se týkala eh, práv dětí, základních práv a hotspotů. Vycházeli jsme z, Dab, z nařízení o Dublinu. Eh, dále v Eurodaku, týkalo se to také Eurodaku a Etiasu. Agentura se je tak, že jsme aktivní v, hospo- v hotspotech, především v Itálii, a snažíme se působit na vnějších hranicích, kde je to možné. Pokud jde o druhou věc, kterou je diskriminace migrantů a minorit, menšin, rok 2017 je významný, protože je to významný mezník pero eh, realizaci eh, velkého eh, přehledu nebo velké, velké ankety, kterou děláme, pokud jde o tuto situaci. Ta před, je to už pokračování, před osmi lety jsme dělali předchozí. Pokud jde o situaci v Římě, my, zde je situace velmi znepokojivá. Ve zprávě jsme, se jsme zmínili eh, proti takzvaný cikánský faktor a zapojení Romů. E, rovněž teď se zabýváme e, muslimskými migranty v Evropě. Máme zde dobré i špatné zprávy. Dobrá zpráva je ta, že je podstatný e, počet těchto muslimských migrantů, kteří byli pod dohledem, o kterých máme přehled, těch je 76 Každopádně negativní je to, že modely diskriminace jsou nepřijatelně vysoké. 27% z těch, kteří byli dotazováni, bylo v uplynulém roce zastrašováno. A pokud jde o zkušenost žen, ta je ještě horší, pokud jde o zastrašování a diskriminaci. Ze všech, kterých jsme se dotazovali, vidíme, že je jich velmi málo, kteří si stěžují oficiálním orgánům. Pouze 12, těch, 12 těch, kteří Eh, utrpěli nějaké nezastrašování a diskriminaci, si stěžují a jenom 4% z těch 12 eh, předložili svou stížnost takzvanému kvalitativnímu orgánu. My eh, tento přehled nebo tuto anketu považujeme za velmi důležitý zdroj údajů pro politiky, jako jste vy. A proto je eh, předložíme, eh, eh, předkládáme zde v Bruselu na akci 6.12. Myslíme si, že je potřeba mít silnou národní bezpečnost, ale silná národní bezpečnost musí být kompatibilní se základními E právy. Je to stejný e, základní princip e, jako zákonnost, přiměřenost a nediskriminace. A to je cíl této agentury a vysvětluje to modely, které používáme v ETIASu. Ve zprávě, kterou jsme Eh, vám eh, doda, kterou vám dodáme, je přehled týkající se spravodajských služeb, dále využívání na hranicích a hovoří se tam o radikalizaci a deradikalizaci k zamezení radikalizace. Vážení poslanci, velmi vítáme vytvoření zvláštního výboru pro terorismus v Evropském parlamentu, který velmi podporujeme. A e, rovněž e, budeme e, pokračovat v naší práci, kde máme také dobré a správné zprávy. Pokud jde o listinu základních práv, její aplikace na národní úrovni eh, není dostatečně vysoká. Agentura eh, věnuje eh, různým oblastem aplikace na národní úrovni, jako například Charterpedia 2, a nebo určité kapitoly, které se dají eh, použít na národní úrovni plus další konkrétní projekty, které uskutečníme příští rok. A vážení poslanci, jsem optimistický. Myslím si, že ačkoliv máme veliké problémy, můžeme ochránit náš systém lidských práv. Musíme jenom ctít pár základních principů. Jedním je Eh, eh, trvat na plnění právních zákazků, závazků. Právo je právo a porušování musí být penalizováno. Společně s tím, že spoleháme na právo, musíme vytvořit takzvané business casey pro základní práva. Jaký eh, přístup, jaký přístup je nejlepším přístupem, abychom měli nejlepší výsledky? Za třetí, nikdy nesmíme přestat dohlížet dohlížet na ty nejzranitelnější. Post jsme pořád spolu s nimi a budeme přesvědčovat obecnou populaci, že lidská práva se týkají také jich. Dále je náš imperativ, imperativ, abychom eh, pečovali o občanskou společnost, i když prostředí pro ní se zmenšuje. V prosinci se o tom hovořilo. A dále, vážený pane předsedo, vážení eh, poslanci. E, nejde jenom o nějaké kopírování činnosti. Vy jste vytvořili tuto agenturu, vydali jste jí nezávislost, e, dali jste jí možnost, jak může chránit svou integritu. A přivítáme příležitost e, v následujícím období s vámi jednat o tom, jak bychom svůj mandát mohli ještě dále posílit. Děkuji. Ale nejprve ještě dáme slovo ostatní. Nejprve bude mluvit pan Ademo, který bude hovořit o zprávě z roku 2016, kterou máte také o tom, jak se aplikuje listina základních práv. Takže nejprve paní Adeno a potom budou otázky na vás na oba. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat Michaelovi Flartemu za prezentaci těchto informací a chtěla bych potvrdit, že komise chce využít práce Agentury pro základní práva. Chtěla bych upozornit na dvě otázky, kde by bylo dobře využít všechny tyto nazbírané, nazbíraná data o diskriminaci a o rasismu. A také je pravda, že agentura teď má mnohem širší rozsah působnosti, vydává se do terénu, spolupracuje s dalšími agenturami, což je velmi dobře. A dnes jsem tady od toho, abych prezentovala šestou zprávu Komise aplikace listiny základních práv. To vyplynulo z té strategie, která byla eh, přijata po té, co stopla platnost Lisabonská smlouva. Jsou tady popsány situace, jak agentury listinu naplňují, je tady judikatura na evropské i národní úrovni, ale jsou tady popsány i problémy. A tato šestá zpráva připomíná, že rok 2016 nebyl úplně obvyklý, protože vyvstala řada problémů což znamenalo eh, jakousi zkoušku toho režimu ochrany základních práv Evropské unie. Byli jsme svědky nárůstu populismu, izolacionismu, rostly obavy z, mm, kvůli bezpečnosti. A předseda komise Juncker v parlamentu před několika týdny ve svém projevu o stavu Unie řekl, že ty výzvy ještě rozhodně neskončily a že rozhodně nemůžeme se všem smířit, ale řekl vlastně jinými slovy, že teď máme určitý prostor, eh, určitou příležitost eh, a tu příležitost bychom měli co nejlépe využít. Zprávě jsou tři hlavní sdělení. Už tady o nich byla řeč. Za prvé to, že Unie je, Unie hodnot, nejsme pouze vnitřním trhem. A hodnoty jsou základem. To také bylo jasně řečeno předsedou komise a jasně to je řečeno i v naší zprávě. Jak říkal pan Flaherty, nejde ani tak o nějakou morální povinnost pomoci, ale je to spíše právní povinnost zakotvenou v listině. Je to tedy právní povinnost pro nás, pro všechny, pro instituce, pro komise a samozřejmě i pro členské státy, aby <clears throat> používali evropské právo. Komise v tom hraje klíčovou roli jako strážce smluv. A v té zprávě také popisujeme náš probíhající dialog o rámci právního státu. Například teď se to řeší ve vztahu k Polsku. Druhý bod, který v té zprávě uvádíme, je důležitost nezávislosti externího dohledu. A tady chceme zdůraznit roli Evropského soudu, tedy soudního dvora, při aplikaci této listiny. Prošlo se nám udělat pokroky právě díky některým rozhodnutím soudního dvora. a jde obecně eh, o nezávislost justice, což pomáhá prohlubovat demokracii založenou na lidských právech a právním státu. Potom jde o obranu lidských práv a ty, kteří hm, ty, kteří eh, lidská práva aktivně eh, brání. My jsme oslavili 10 let založení sítě Equinet Snažíme se podporovat aktivisty, kteří bojují za lidská práva. Udělujeme granty. Vytvořili jsme síť těch národních orgánů na obranu lidských práv, ale samozřejmě je možné udělat mnohem více. Můžeme se podporovat občanskou společnost a musíme kvůli tomu mít dobrý přehled o tom, jaké všechny organizace existují ve členských státech této oblasti. A to také bylo jasně řečeno ve zprávě Intervelt loňského roku. chceme mít celou demokracii založenou na lidských právech, tak i členské státy musí projevit odhodlání prosazovat intenzivně lidská práva a komise je chce podpořit financováním, technickou pomocí tak, aby ta listina v praxi fungovala. Loni jsme také iniciovali internetový nástroj nebo platformu, vznikl z jednoho projektu, a který umožní občanům seznámit se s právy, ale hlavně jak se těch práv domáhat a které úřady nebo orgány Eh, mohou kontaktovat, když jsou jejich práva porušena. A přepravíme i nový nástroj EFIS, který by měl zmapovat velmi jednoduchým způsobem všechny zprávy o základních právech, ať už EU nebo OSN nebo členských států, také do tematických oblastí, aby to všechno bylo přehledné a viditelné A to si myslím, že také vyplynulo přímo ze zprávy Intervelt a má to velký potenciál při pomoci našim institucím. A třetí hlavní sdělení zprávy komise je to, že základní práva se týkají všech oblastí, dotýkají se každého člověka v EU. Jak už říkal předchozí řečník, musíme neustále přesvědčovat o důležitosti lidských práv. Není to samozřejmost když mluvíme o lidských, eh, pardon, o základních právech, tak eh, někteří si neuvědomí, co přesně to eh, znamená. Jsou to ženská práva, ochrana osobních údajů, procesní práva, to jsou všechno práva, která do toho spadají. Měli bychom se naučit o nich lépe komunikovat, s tím souhlasím, ale je tady ještě celá řada problému a zejména musíme platit, eh, platit pozornost eh, problémům s právním státem, migrací a tak dále. A ještě několik eh, příkladů, než skončím, které jsou také uvedeny v této zprávě za loňský rok. Do Evropský pilíř sociálních práv tam je uvedena řada zásad, které samozřejmě nenahrazují tu listinu základních práv a snaží se ji prohloubit. Hm, otázka romských dětí, chudoby dětí, o tom už tady také byla řeč. A my už vydáváme doporučení pro jednotlivé členské státy, například v otázce dělání romských dětí. ale ještě boji proti rasismu. My jsme loni založili eh, pracovní skupinu na vysoké úrovni, která by se tímto jevem měla zabývat. Je to velmi zajímavá zkušenost, protože tam máme zástupce nevládních organizací členských států, Rady Evropy, našich agentur, tak aby dělali operativní eh, práci, například formulují eh, nějaké pokyny pro školení policistů, aby například Romové se více obraceli na, se žádosti o pomoc na policisty. O tom projevy nenávisti. My eh, jsme například připravili jakýsi kodex pro ty společnosti, které působí na internetu, aby bojovali se projevy nenávisti. A ještě jedna věc, úplně nakonec. Naše kolokvium o základních právech se týkalo mediálního pluralismu demokracie. Máme měrnice o audiovizuálních službách, o které se teď právě tady diskutuje a my doufáme, a vítáme, že dojde k dalšímu pokroku, protože to je například je ustanovení, které by posílilo nezávislost regulátorů audiovizuálních služeb, což je základní předpoklad pro svobodná média bez nátlaku. A to je samozřejmě potenciálně velmi velká oblast, která by měla spoustu implikací pro základní práva včetně ochrany osobních údajů. Já samozřejmě také ráda odpovím na vaše otázky. Děkuji, takže teď eh, máme prostor na otázky na pana O'Flahertyho a na kolegyni Adamo. Pan Engels, který problém tady teď není, takže to vezmeme pořadí, v jakém jste požádali o slovo. Já mám ještě praktickou otázku na Michaela Flartyho. Vy jste hovořil o využívání agentury ze strany jednotlivých poslanců, ale zajímalo by mě, jestli máte nějaké příklady, jak se to konkrétně dá dělat, protože eh, by nás zase zajímalo, co všechno může a nemůže agentura dělat. Jak eh, prakticky můžeme využít práce vaší agentury? při přípravě našich eh, zpráv a kdybyste nám mohl uvést nějaký příklad. A pan Durek je eh, první na seznamu řečníků. Bardzo dziękuję. Děkuji vám mnohokrát. Mám otázku související s celou řadou témat. Souvisí to s tím, co se stalo minulý rok. Nejnovější vývoj, eh, který se řeší v této zprávě, ale eh, nebylo to zmíněno panem O'Flaherty. Má otázka je tato. Jak hodnotíte to, co se děje ve Francii? Francie schválila zákon, kde se stěžuje přístup k potratům. Nehovořím ani tak o článku dvě Charty základních práv, tedy právo na život. Hovořím o článku 11, kde se hovoří o uvalení nepodmíněných trestů na někoho, kdo vyvíjí morální tlak. A v podstatě to je to samé, jako říci, že potraty, které porušují právo na život, by měly vést k trestu. V rámci významu článku 2 právo na život bych se chtěl zeptat na Nizozemsko. Nehovořím o eutanázii, byť jsem proti eutanázii, protože právo na život je fundamentální. A Často se považuje za méně důležité než celá řada finančních práv. Ale v Nizozemsku se objevil případ, kde člověk v bezvědomí byl podroben eutanázi. Takže řešíte eutanázi a ty přehnané případy jejího využívání. Ona eutanázie je vždy přehnaná, ale e, máme zde dramatičtější a méně dramatické případy. A tím se dostávám k článku 14 a svobodě vychovávat děti. V Rumunsku se má konat referendum, které se má týkat rodičovských práv eh, ve věci dětí. Parlament to chce zatrhnout. A celé to souvisí s homosexualitou. Rodiče eh, těchto dětí bojovali proti komunismu a chtěli svým dětem vštípit určité hodnoty. Ale v Polsku žádám úřady o to, aby reagovali v pokaždé, když je porušována důstojnost státních příslušníků ostatních států. To jsou také případy, které je potřeba probírat. Takové je mé poslání. Nicméně nesmí to omezovat právo na informace. Článek 11 Charty základních práv uvádí, že svoboda na získávání informací a svoboda projevu by měla být na stejné úrovni. Nicméně policie občas diskriminuje. Ano, děkuji. E, prosím, kolegové, mluvte kolem dvou minut. No, po, e, ještě paní Fion má e, procesní námitku. Pan Jurek používá ty pseudo příklady z Francie, aby hovořil o realitě někde jinde. A vždycky toho využívá, aby hovořil o porušování svobody mínění. Já už jsem to eh, panu Juroku vysvětlovala několikrát. Jsem řekla, že svoboda vyjadřování je ve Francii dodržovaná. Teď eh, vznikal návrh nového zákona, kde se hovoří o tom, že ti, kteří eh, předstírají na internetu, že jsou oficiálními francouzskými médii a ti tam eh, argumentují těmi potraty, tak ti jsou ano penalizovaní. Takže ti, kteří podvádějí, předstírají, že jsou někým, kým nejsou, tak ti podle tohoto zákona teď budou moci být stíháni, což je naprostý opak toho, co říkal pan Jurek. A zase budu muset ho opravit, až se bude vyjadřovat podobným způsobem. Ano, děkuji vám za to vysvětlení. Eh, dobrý den, pane Engle. Jsme rádi, že jste tu. Posaďte se. Přišel jste právě včas. Eh, děkuji vám, paní Guillaume, za toto dovysvětlení. Eh, pane Engle, jste připraven se ptát? Asi ne, vidíte. Další na seznamu je Barbara Spinelli. Eh, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu doktoru Flahertymu za práci, kterou odvádí již delší čas a myslím si, že je velice důležité, aby agentura FRA měla silný, třeba ještě silnější mandát. Co se týká konkrétních otázek, tak k uprchlíkům je zde jedna věc, kde bychom měli zdůraznit ten vývoj více, než jak činíme. A to je rostoucí trend, jak si nějak zastropit migraci. V zásadě se jedná o stanovování kvót pro jednotlivé státy. Německo je aktuálně jedním příkladem. Myslím si, že to je v přímém rozporu s právem na individuální přeskum každé žádosti o azyl. Rovněž eh, sjednocování rodin eh, se potýká se stále větším počtem překážek. To vidíme samozřejmě ve vaší zprávě, ale myslím si, že toto je trend, který je na vzestupu. Nevím, co s tím můžeme udělat. Myslím si, že zde je nedostatek informací. A co se týká protiteroristických opatření, můj názor je spíše pesimistický. Zejména když se podíváme na eh, ty takzvané výjimečné zákony, které se schvalují a které se vlastně tak začlenují do běžného práva, tak eh, je zde spousta práv, která se v praxi vlastně pozastavují na dobu neurčitou. A to se děje velice zřejmě ve Francii za prezidenta Macrona. A pak jsem se chtěla zeptat ještě na jednu věc. Tím se vracím k tématu uprchlíku a to jsou ty takzvané hotspoty. Vy jste, pane Oflehrty, říkal, že FRA se aktivně podílí nejen e, na činnosti v těch hotspotech v Řecku a Itálii, ale i v sousedských regionech na druhé straně hranic. Mě by velice zajímalo, na co jste tam přišli, nebo co jste zjistili třeba v takové Líbii, v Tunisku a vůbec mimo EU. Poslední otázka, ta je na zástupkyni komise. Vám bych chtěla poděkovat za komentáře, ale je zde jedna klíčová otázka, na kterou se vás prostě musím zeptat. Co to znamená, když hovoříte o intervencích ex post na obranu lidských práv? Eh, existují politiky, které přímo vedou k porušování lidských práv. Eh, takže z hlediska eh, organizace, která je zodpovědná za implementaci této politiky, která vlastně vede k porušování těchto práv, moc tento přístup nechápu. Nerada bych, aby se z komise stal ten křížek, který přichází po funuse. Děkuji. Děkuji vám. Ano, toto je velice rozsáhlá oblast, chápu, že kolegové se chtějí vyjádřit, ale prosím, dodržujte zhruba ten dvouminutový limit. Dále eh, Livia eh, Juroka. Dobrý den. Eh, děkujeme vám za odvedenou práci v této oblasti, je se toho mnoho a mohla bych vás chválit v mnoha oblastech, ale když dovolíte, já se přidržím Romů, protože eh, ostatní budou hovořit o v těch ostatních věcech. Děkuji vám za práci v této oblasti. A teď tedy k mým otázkám. Když zvážím, jak říkal pan předseda, jak bychom mohli eh, více spolupracovat, eh, tak bych se chtěla zeptat, jak to vypadá s podporou v oblasti segregace ve vzdělávání Romů? Vy jste k tomu odvedli už spoustu práce, ale já bych navrhovala, abychom vymysleli společně nějaký plán B pro ty oblasti, kde stále není vyřešena ta životní segregace a měli bychom si stanovit eh, nějaký desetiletý limit pro eh, členské státy, aby zajistili desegregované třídy, ale navrhovala bych, aby FRA spolupracovala eh, s členskými státy, ale každopádně díky za to, co děláte, protože už se začínají věci brát vážně. A pak eh, to druhé, co jste eh, zmínil, to je velice důležité, ten program Equinet, protože před deseti lety jsme měli velký impuls pro boj s anticikánstvím. Možná, kdybychom se k něčemu takovému to vrátili, třeba eh, v rámci nějaké půlroční koalice mezi vámi a námi, že bychom využili eh, agenturu FRA k tomu, abychom zajistili, že občané budou náležitě informováni. Možná bychom eh, mohli vytvořit nějakou skupinu na vysoké úrovni, která by mohla vstupovat jak do té otázky segregace, ale tak do otázky sběru dat a desegregace dat o Romech. Já si myslím, že to, co uvádíte ve své zprávě, jsou skutečně ty hlavní otázky. A předtím, než ty to vyřešíme, pak nemůžeme dělat nic v té strategii 2020-2030. Bylo by to skvělé, kdybychom ta anonymizovaná data desegregovali a kdybychom od vás získali nějaký podnět, co budeme dělat eh, s právním základem k té romské strategii. Budeme mít nějakou, nějakou, nějaký právní základ, budeme mít nějaké sankce, to je podle mě největší překážka toho, co souvisí s plněním našich cílů, protože už jsme skoro v cíli a právě FRA je organizace, která musí poukázat na to, kde máme slabiny a kde jsme silní, kde je potřeba se posílit. Takže potřebujeme od vás informace, co se stalo za posledních deset let, protože ten vývoj nebyl tak pomalý, eh, jak to Romové očekávali a vlastně jak to i většinová společnost očekávala. A pak je zde migrace, to je velice důležitá otázka, která zcela mění situaci. I v rámci FRA teď máme eh, oddělení pro migraci a Romy, takže je zde určité propojení, to už začíná být jasné, takže je potřeba ta témata začít oddělovat. Ale je potřeba v rámci migrace a mezi Romy pracovat na těch otázkách, které jsou společné, například integrované vzdělávání. Vzhledem k tomu velice pomalému postupu se vás chci zeptat, eh, Jaký druh radikalizace tato situace způsobuje v romské komunitě? Já jsem antropoložka a za poslední tři roky vidím, že zde je obrovská propast mezi získanými a vydávanými informacemi. Myslím si, že to mezi Romy způsobuje velkou frustraci, vzhledem k tomu, že i Romové vědí, že za ně byly utraceny 1,5 miliardy. A navrhla bych proto, aby komise začala řešit náš návrh nějaké aplikace do telefonu, která by pomáhala těch nejchudším v Evropě. A byl by to takový integrační nástroj pro ty nejchudší regiony, aby zkrátka měli přístup k těm systémům. Takže to je něco, co vám předložíme. Rádi bychom od vás získali určité informace. Paní Intervelt, děkuji vám, pane předsedo. V první řadě bych chtěla poděkovat panu Flehertimu a paní Adamu za jejich prezentace a za tvrdou práci a osobní odhodlání eh, jak si zastupovat hodnoty Unie. Nicméně chtěla bych říct, že formát této schůze již naznačuje, že eh, vlastně se základními právy nenakládáme správně. Hovoříme o tom, jako kdyby to byla nějaká administrativní nebo technokratická otázka. ale mělo by to být eh, naše hlavní téma, mělo by to být téma pro naše politické lídry. Nicméně my to vždy řešíme pouze takto. A je to podle mě chyba. Paní Adamu správně řekla, že Evropská komise je strážkyně smluv. A opět, ano, oceňujeme vaši tvrdou práci, ale politická úroveň Evropské komise se vůbec jako strážci smluv nechovají. Oni se vždy snaží ze všeho vykroutit, když eh, požádáme kolegium o to, aby posilovalo základní práva, ať už jde o soukromí práva LGBT v Litvě nebo asilovou politiku, eh, Víme, jaký je rozdíl v zacházení s Polskem a Maďarskem a oni vždycky uhnou, pokaždé. A problém je, že i když třeba ty proevropské síly, ať už jsou fanaticky proevropské nebo moderátně proevropské, ty mainstreamové strany, neustále zacházejí s Evropskou unii jako s nějakou technokratickou korporací. Ale vtipné je, že ti anti, antievropští, antirovnostští, homofobní a sexišt, sexističtí lidé mezi námi již dávno objevili Evropskou unii jakožto platformu pro prosazování svých myšlenek. Oni jsou velice dobře organizovaní, velice dobře financováni, včetně mimo jiné tohoto parlamentu. A to je to absurdní, že my financujeme skupiny, které jsou z celého srdce proti jakékoliv volbě a pak se snažíme nějak napravovat tu situaci usneseními. No, zkrátka, zatím se nechováme příliš inteligentně. Myslím si, že bychom se měli stát daleko méně zdrženlivými co do ochrany a vynucování základních práv. My o tom hodně hovoříme, ale ono je to něco, jako když se podíváte na globální úroveň, když třeba nevím, Čína a Saudská Arábie hovoří o lidských právech. To je devalvace toho pojmu jako takového. To, to se vykotlává úplně. Mně úplně ukradená ta terminologie. Zkrátka, my musíme zajistit, že se to stane realitou. Já vím, že oba jste tomu odhodláni a tento parlament také zastupuje základní práva jaksi v reálu, aby se zajistilo, že to není realita jenom na papíře, že to je skutečná realita. Děkuji. Ano, já tu perspektivu sdílím. Rovněž to osvětluje jak si to, že pokaždé, když sem přijde ředitel agentury FRA, někdo z komise, tak se vždy ozvou poslanci, kteří jak se hovoří o tom nejzásadnějším, co řešíme jen v souvislosti s touto zprávou. Tato témata, co zmiňujete, to jsou největší témata pro EU. Zmiňuje se uprchlická krize nebo situace Romů a všichni se snažíme to nějak zahustit do takové jakési jednostrané debaty. No a teď pan ředitel na to má na všechno reagovat. Je to poněkud zvláštní způsob práce, nicméně je zde jeden prvek, tedy že máme tu agenturu, která se ze všech sil snaží na ty věci nějak reagovat ale je potřeba, abychom mezi sebou jako europoslanci chápali, co vlastně chceme dělat. Chceme zachovat dobré vztahy s agenturou eh, jako takovou. Ale samozřejmě to eh, objasňuje, proč každý hovoří čtyři minuty. Takže já vlastně chci říct, abychom eh, byli disciplinovaní. Dobře, takže teď paní Kiniči, to asi bude trvat déle. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Ano, ano, ano, já se pokusím respektovat ty dvě minuty, budu stručná. Chtěla bych poděkovat eh, panu Flehertimu, paní Adamu, za velice zajímavé zprávy. Tato témata jsou pro nás zvlášť zajímavá a hodně se o ně zajímáme v tomto výboru. Jsem ráda, že v rámci toho komuniké komise se hovoří o té směrnici proti terorismu, tedy že zde je možnost integrovat eh, základní práva do nějaké všeobecné směrnice. Vy jste na tom pracovali tvrdě a já to uznávám. Je to velice důležitá věc a myslím si, že do budoucna nám to pomůže. Chtěla bych proto poděkovat i paní Adamu a pokud byste k tomu chtěla něco dodat, byla bych vám velice vděčná. K panu O'Flahertymu zejména mne zaujalo to téma nezletilých. Vy jste ve svých poznámkách zmínil, že e, nezletilí ze zahraničí, nezletilí bez doprovodu jsou ve speciální situaci. Ráda bych vás upozornila na nejnovější zákon v Itálii na toto téma, kde vlastně se vyžaduje, aby za toho nezletilého byl zodpovědný nějaký, nějaký dospělý člověk. A jak jste řekl, zatím nemáme dost pomoci pro ty mladé lidi, kteří e, utrpěli nějaké násilí. V novém italském zákoně se však na ně speciálně zaměřujeme a proto bych se chtěla zeptat, jestli to můžete nějak komentovat, tu no, nejnovější situaci v Itálii a říkala jsem si, zda byste třeba viděl nějaký lepší způsob, jak aplikovat pravidla u nás. Ano, stihla jsem to za dvě minuty. Vidíte, pane předsedo, stihla jsem to za dvě minuty. Ano, Kataríno, já se omlouvám, já jsem nehovořil o vás. Já jsem říkal, že všichni hovoří o spoustě důležitých témat a je to, je to obtížné, takže neberte to prosím osobně, ale každopádně vám děkuji. Paní Mecola. Děkuji, pane předsedo. Díky, pane řediteli, že jste přišel a díky za skvělou práci, jakou vaše agentura provádí. V této době ehm, zhoršujících se bezpečnostních výzev a v době populismu je snad důležitější než kdy jindy, že agentura FRA existuje a že mluví jasným a silným hlasem. Chápu, že váš hlas není vždy ten nejoblíbenější v místnosti, ale je to něco, co musíme poslouchat znovu a znovu. Naše ochrana základních práv je přesně to, co činí Evropskou unii unii hodnot, čeho si my v parlamentu tak vážíme. Je to možná eh, to, co činí z naší unie daleko víc než jen eh, ekonomický blok. Migrační toky do Evropy jsou varující, protože zde je xenofobie, populismus a rasismus a to znamená, že my, na to, my, my tomu musíme čelit, musíme na to reagovat a proto jsem tak vděčná za to, co dělá vaše agentura, aby bojovala s těmi koncepty, které jdou úplně proti naším evropským hodnotám. A rovněž chápeme, že byť tedy navracení těchto osob, které nevyžadují Eh, mezinárodní ochranu musí být prováděny, tak to musí eh, probíhat eh, v rámci respektu lidské důstojnosti, práv a principu non-refoulement. My jsme slyšeli váš příspěvek v tomto smyslu a doufám, že vaše agentura se bude v této věci vyjadřovat i nadále. A já bych rovněž ráda promluvila stručně o vzestupu nenávistných projevů v online prostředí. Předpokládáte, že to potrvá i do budoucna? Je zde dost povědomí o tomto fenoménu? A co mohou členské státy dělat na úrovni vlády, vynucování práva, ale i občanské společnosti, aby s tímto bojovali v rámci partnerství mezi aktéry v soukromém sektoru? A E, také dovolte mi říci, že já nevidím žádný protimluv v tom, že by silné vynucování práva bylo spojeno s e, obranou základních práv, protože podle mě to jsou věci, které jdou ruku v ruce a není potřeba podle mě nikoho přesvědčovat, že potřebujeme silnou agenturu pro základní práva. Musíme vám dát veškeré prostředky, které potřebujete. Děkuji vám. A e, zpravodaj pro zprávu FRA pro tento rok je Frank Engel, takže bude mluvit jako poslední. Děkuji, Klode, pokusím se o stručnost. Omlouvám se, že jsem nestihl přijít na úvod této rozpravy, nicméně vracel jsem se z mise z Afriky e, v noci a, a nesynchronizoval se mi kalendář, takže za to se omlouvám. Ale v mezidobí e, mě informovali asistenti, že agentura se zaměřovala hlavně na témata, která eh, já zmiňuji v návrhu zprávy, který je někde v procesu a bude vám snad rozeslan. Eh, souvisí to samozřejmě také s tím, že už jsem byl v kontaktu s agenturou eh, předběžně a připravoval jsem první návrh ve spolupráci s nimi. A budu předkládat také značný počet pozměňovacích návrhů, abych tu zprávu eh, trošičku ještě posílil na základě vstupu z agentury, za které vám děkuji. Dovolte mi zmínit dvě nebo tři témata, nechci zdržovat, eh, víc než je nutné. Evidentně zde je jedno velké téma, které souvisí s migrací, s lidmi, kteří jsou trošku odlišní, a s reakcemi na to, že někdo je trošičku odlišný. Já se snažím najít nějakou formulaci, která by toto řešila. Vědomně se snažím eh, se zaměřit na tuto zprávu. Druhé zaměření je eh, právní stát. Co vidíme napříč kontinentem aktuálně, co do zprávy věcí veřejných a jejich odchylek, tak já jsem přesvědčen, že pokud to nezačneme zastavovat teď, tak eh, to bude hodně špatné. Už to není otázka té nebo oné země, je to otázka jedné země za druhou, která spadá do té stejné pasti odkud se vyhrabat bude dosti obtížné. Zahrnuje to takové fenomény, zaznělo to tady od ostatních, jako třeba otázka výjimečného stavu, který se vlastně eh, stane trvalým. Trvalý výjimečný stav to neexistuje. Nemá smysl mít trvalý výjimečný stav, jako nemá eh, smysl uzavírat hranice pod záminkou, že chytáme teroristy nebo kriminálníky. Jediní, kdo se chytají jsou e, cestující jako já a miliony ostatních. E, jedině tito lidé trpí tou údajně bezpečnostní politikou, která v praxi vůbec k ničemu nevede. A o tom je potřeba začít vážně diskutovat. A ještě slovo k uspořádání té zprávy e, v letošním roce. Já už jsem to říkal stínovým zpravodajům a říkám to ještě všem. Ideálně bychom chtěli tu zprávu poněkud zkrátit, než jaká byla v minulosti. Ideálně, v ideálním případě, což by znamenalo, že nebudeme mít 1500 pozměňovacích návrhů, které bude všechny potřeba začlenit, které by pokrývaly celou tu škálu základních práv ve všech jejich deklinacích. To říkám třeba tadyhle Lívii, ano? E, máme konkrétní zprávu Soraj Post, Já nechci tímto, jak, jak by se řeklo, valorizovat eh, vyloženě zprávu Soraj, která se týká té dané kategorie lidí a tohoto tématu, ale myslím si, že bychom neměli duplikovat všechno, co dělá ona ve své zprávě, i v této zprávě. Ale jsem si jist, že najdeme nějaký způsob a pokud ehm, eh, tam přidáte několik referencí, tak já je rád zohledním, stejně jako k jiným detailním tématům, ale máme zde celý seznam který brzy dostanete, celý seznam zpráv a rezolucí parlamentu, které se buď připravují, nebo byly nedávno přijaté, nebo budou brzy přijaté. A to ke konkrétním tématům té oblasti, které šířej eh, zpracováváme. Myslím si, že by bylo ideální, aby ty texty plynuly eh, svou vlastní cestou a aby tato zpráva byla poněkud političtější tím, že bude stručnější a že se více zaměří na omezenější počet témat, o kterých pak budeme moci důrazněji mluvit. Doufám, že toto je přístup, který eh, mohou kolegové sdílet. Chápu, že ta zpráva nebude moci být tak stručná, jak bych rád, ale doufám, že alespoň umírněný pokrok v této oblasti se nám podaří. Děkuji, obdivuji optimismus pana zpravodaje, uvidíme, kolik pozměňovacích návrhů nakonec dostanete. Já nebudu nikoho podporovat v ničem, ale zkrátka uvidíme, co bude. Eh, teď jste nám to vykřičel, eh, tak uvidíme, co se k vám vrátí za, osvě- za ozvěnu. Těšíme se na váš stručný návrh zprávy a pak uvidíme, ano, ten návrh předpokládám, že je dost stručný, ale uvidíme, kolik bude těch pozměňovacích návrhů. No, já už jsem tu dost dlouho, abych o tom něco věděl. Kolik těch návrhů asi tak dostanete, tak ale uvidíme. Tak, kolegové, vynechal jsem někoho, nevynechal. Chtěl bych říci ještě jednu věc k té agentuře. Já jedu příští měsíc do Vídně. Na návštěvu této agentury bude to poprvé od doby, co Michael je ředitel. Já jsem tam byl ještě předtím, před vámi, ale Eh, tady vím, jak fungovala ta agentura za vašich předchůdců. Eh, někdo eh, z vás tam už také byl. Prosím, zachovávejme toto, toto napojení. Je to, pracujete v obrovské oblasti, je to velice citlivá oblast, takže já jakýkoliv kontakt s vámi podporuji. Tak, první Michael. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych odpověděl na vaše otázky. Za prvé, jak jednotliv poslanci, nebo jak my můžeme pracovat s podporou jednotlivých poslanců. Někteří z vašich kolegů dali vynikající příklady toho, jak taková prac, spolupráce může působit. Už dneska dopoledne jde o podporu rezoluce, například to je zcela konkrétní a role pro agentura eh, paní eh, Paní Julka hovořila o možnosti spolupráce. To je přesně ta spolupráce, kterou vítáme a o které, bychom rádi, o které budeme rádi mluvit. E, za chvíli budu hovořit o, tom, e, o případu Romu, e, ale teď obecně. Data, my jsme rezervoár dat, který můžete používat. Eh, jsou online desagregovaná, mají pro vás smysl. A budeme více než rádi, když eh, děláme individuální briefingy pro poslance a jejich eh, spolupracovníky. Reference, která se týkala informačního systému základních práv IFRAS, to je repozitář obrovský eh, velkého množství dat, analýz ze oblasti základních práv. To je jenom pro příklad, pane, pane Jorku, děkuji vám za připomínky a chtěl bych vás ujistit, že agentura eh, prostřednictvím svého mandátu se zabývá důstojností každého, stejně tak jako diverzitou. Děláme to, co je, na co máme pravomoc a mandát jsou zde určité věci, kterými se nemůžeme zabývat. Právo na život je základním právem a zabýváme se jim, ale nemůžeme se jim, eh, musíme, můžeme se jim zabývat jenom v rámci kompetencí EU. A závisí to na našem mandátu a víceletém eh, programu že náš magnát by mohl být e, silnější. Ano, děkuji vám za tu připomínku, také si to myslíme. Rádi bychom měli tu příležitost spolupracovat v oblasti policejní a justiční spolupráce. Máme e, kapacitu, abychom dávali stanoviska k návrhům legislativy, pokud o to budeme požadováni. Zmínili jste se o kvótách, pokud jde o migraci. Zde je riziko eh, pro eh, slučování rodin. A zde se opět dostáváme do oblasti nedodržování mezinárodního práva a principů eh, práva a nedopo, ne, eh, eh, nesplnění nebo nedodržení principů zlučování rodin by bylo takovým příkladem neplnění právních závazků. A to se objeví je i ve zprávě, která se tím zabývá, která se zmiňuje o pár věcech. Pokud jde o Eh, legislativu, která se eh, týká výjimečného stavu eh, a další a bezpečnosti. My jsme už revidovali první část této práce, revidovali jsme právní rámec těchto, eh, této činnosti a těchto služeb. A teď jde o konkrétní aplikaci těchto zákonů a dohled na jejich, jejich realizaci. Eh, byly vytvořeny základy a eh, revidují se a kontrolují, což je podstatné. Nerad aby, bych, aby došlo k nějakému pomílenému vnímání naší působnosti v hotspotech. Moje reference se týkala toho zájmu, že bychom chtěli být více angažováni na vnějších hranicích obecně a nejenom v hospotech. Eh, eh, paní Jureka, děkuji vám. Budeme dále konverzovat o naší další možné spolupráci. A dovolte, abych řekl něco víc, než o čem jsem se zmínil dnes dopoledne. My jsme například udělali takovou tabulku hodnocení integrace Romů za léta 2011 až 2016. Zbír, teď eh, sbíráme eh, data týkající se eh, situace Romů v členských státech, která se nezbírala v těch původních 16 zemích, takže teď e, získáme, získáváme tato data na místní úrovni a budeme s vámi velmi rádi spolupracovat v boji proti anticikánismu. A teď ještě chtěl bych poděkovat za obecná slova uznání práce agentury. A e, e, není čas na to, abychom byli bojácní. Eh, paní eh, Kiniči, děkuji vám taky, žádala jste, abych se vyjádřil k nedávnému vývoji v Itálii. Já jsem se právě vrátil z Itálie, navštívil jsem hotspot v Sicílii a měl jsem setkání v Římě. Vidíme zlepšení, to je třeba eh, ocenit. A zmiňovala jste se o zákonu o pohraniční stráži Je ještě spousta práce, která se musí udělat. Každopádně velmi vítáme pokrok, ke kterému v Itálii došlo. A paní Mecola, myslím si, že hlavní věc, na které se zaměřujete, je čím dál tím více nenávistných komentářů online. S tím nemůžeme tak moc nic dělat. Zde jde hlavně o partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem a o dodržování zákona. Myslím si, že to tady chybí. Eh, můžete říkat, co chcete a v některých částech eh, Evropy to nemá žádné důsledky. Jde zde o základní eh, uznání toho, že prostě zločin je zločin. A pokud bych mohl říci, protože jste Taky paní Meculo hovořila o tom, že agentura by zde mohla dělat více v zajišťování eh, dodržování eh, lidských práv zde narážíme na naše kapacity. My děláme všechno, co můžeme a skutečně jsme, máme kapacitu dělat více. E, pane Engle, a omlouvám se, jestli jsem na někoho zapomněl, děkuji vám za milá slova. E, velmi oceňujeme zaměření na právní stát. Základní práva ne, nepokrývají všechno. Právní stát je E, to zásadní a právě proto se agentura velmi zaměřuje i na tuto věc a bude to dělat i nadále v budoucnosti. Děkuji vám, paní Adamo, odpovězte prosím na konkrétní otázky. No, děkuji vám za konkrétní otázky a začnu paní Pinelli, která se zeptala, jak e, napravíme e, ex post něco, co bylo porušeno, protože by eh, eh, byste to napravovali ex ante, neřešili byste problém až potom. Zde je třeba eh, mít jasné, že lepší regulační strategie před předvídá to, co se může stát. A zde vidíme i dopad listiny základních práv, která je nejenom eh, základním eh, legislativním nástrojem, ale je to i vlastně proces Eh, pokaždé, když děláme analýzu dopadů, tak se s tím setkáváme. Jsou zde problematické oblasti a citlivé oblasti. Jde tedy také o vyrovnání práv, protože eh, je potřeba hodnotit taky eh, přiměřenost a to není snadné. V oblastech, a zde se dostávám na otázku, k otázce paní Kiniči, Eh, máme na jedné straně eh, nařízení týkající se boje proti terorismu a zde jde, eh, máme ve spojení s tím i ex post hodnocení uplatňování tohoto nařízení, takže zde děkuji za spolupráci parlamentu a my jsme teď právě v tom procesu vytváření zprávy o eh, dopadech eh, boje proti terorismu. A eh, chtěli, chceme jednat ex ante, pokud můžeme, abychom nemuseli něco napravovat až ex post, ale v některých oblastech je taková reakce ex post zcela zásadní. Dále otázka týkající se dětí. Michael už odpověděl, ale myslím si, že zde eh, máme Eh, můžeme říci, že příslušný zákon v Itálii je eh, velmi dobrým nástrojem, protože tam ta instituce opatrovníka je zcela zásadní a řeší situaci a eh, práva dětí na hotspotech a ve přijímacích střediscích rovněž jak víte, 7. a 8. Eh, listopadu eh, bude konference, která se tím bude eh, zabývat z hlediska práv migrantů a z hlediska taky trestně právního. Paní Mecola se zmínila o nenávistných komentářích online. Zde se zaměřujeme na zvýšení povědomí o těchto věcech a partnerství a Eh, realizujeme workshopy, jak bojovat proti, nebo jak vůbec rozpoznat nenávistné a xenofobické nenávistné eh, připomínky nebo komentáře. Zde spolupracujeme s, on, se společnostmi, které se touto oblastí zabývají a jenom z paměti zhruba 59 obsahu eh, je eh, tohoto ilegálního obs, obsahu eh, analyzovali společnosti, které řídí tyto stránky a pak loni už jich bylo jenom 28%, které ještě něco, zapomněla jsem eh, zareagovat na příspěvek paní Indwell. není zde. Eh, nemyslím si, že by naše politika v na, eh, v Evropské komisi byla bázlivá. A teď vycházím z projevu pana Junkra o stavu Unie. Nemyslím si, že jsme bojácní, máme ekvinec, záleží jenom na formátu a s parlamentem evropským, který naším politickým lidrem jsme rádi, že jsme tady. Eh, děkuji vám, že jste hájila komisi. Parlament je zde pro vás. Děkuji vám oběma a e, budeme s agenturou pro základní práva v větším kontaktu a podporujeme vaši práci. Děkuji vám za účast. A kolegové, nyní se přesuneme e, k bodu 6. V tomto smyslu e, bych chtěl přivítat zástupce Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, A máme e, zde také zástupce Evropského parlamentu ve správní radě centra, pana Wolfganga Götze. Pan Zábranský je dnes nemocen a není přítomen. Pan Gucíl bude informovat o e, Evropské monitorovacím centru pro drogy a drogovou závislost e, v roce 2016 a o účetních závěrkách vy jste naším velkým přítelem a dobrým známým zde. Velmi vás vítám a dávám vám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení eh, členové eh, výboru Libe, vážení poslanci, chtěl bych vám poděkovat za příležitost eh, prezentovat zde zprávu, souhrnou zprávu o činnosti Evropského monitorovacího centra v roce 2016. Ten rok byl rokem transformace. Pro nás byl to taky první rok mého mandátu jako ředitele EMCDDA e a pokud je o implementaci našeho programu, začali jsme několika změnami, se kterými vás dnes seznámím. A výzva spočívá v tom, že vám e, podrobně bych chtěl e, představit naše aktivity a poskytnout základní čísla a informace my, co jsme udělali nového, pokud jde o nové znalosti v oblasti drogové situace. Loni středisko eh, publikovalo 44 Eh, publikací, eh, které se týkaly této problematiky, dále 27 eh, vědeckých článků anebo kapitol v knihách, kde se hovořilo o novém vývoji v, na drogové scéně a kromě toho tři hlavní zprávy. První byla zpráva o drogovém trhu, která byla prezentována zde v Bruselu spolu s komisařem Avramopulosem a e, při té příležitosti jsme měli příležitost informovat poslance, že máme nový odhad velikosti drogového trhu v Evropě 24 miliard euro ročně. To je tedy odhadovaný objem e, trhu s drogami v Evropě. Je to první odhad, který v následujících letech budeme upřesňovat, ale máme už konkrétní informace o dopadu a vztahu dr- drogového eh, trhu s drogami, výroby drog a eh, eh víme, jaký je velký vztah, jak mají velký vztah na závažnou a organizovanou trestnou činnost. Eh, Chtěl bych se zmínit o čtyřech eh, oblastech, na které jsme se velmi podrobně zaměřili a mm, eh, vydali jsme eh, vyznačné publikace. První, bylo, první zpráva se týkala předávkování enaloxonem, další se týkala problému Eh, hepatitidy C ve spojení s drogami. Eh, také se nám podařilo zlepšit viditelnost naší. My jsme zaregistrovali milion návštěvníků našich webových stránek během roku. Je to trochu méně eh, než 100 shlédnutí a, trochu, a méně než 100 shlédnutí videa, které jsme loni Eh, udělali. Vytváříme eh, nová videa, která jsou velmi jasná týkající se konkrétních eh, témat. Jedno z nejslavnějších videí na YouTube se týká definice dekriminalizace. Tam není Eh, reference jenom na eh, Evropskou unii, ale dívá se taky mimo Evropu. Také jsme eh, vyvinuli další služby, které se týkají politiky. Na jedné straně to jsou politické instituce, Evropský parlament a výbor LIBE. Dostali jsme 36 požadavků na spolupráci. Mohu dát příklad toho, že naše monitorovací středisko poskytlo podrobnou informaci pro vyhodnocení a posouzení akčního plánu a strategie Evropské unie a e, e, jsou i další požadavky, na které budeme reagovat. Zareagovali jsme na 36 evropských a mezinárodních e, akcí, kde jsme poskytovali informace a sdíleli jsme své Eh, vědomosti. Jedna z těch velkých akcí loni v eh, dubnu bylo zvláštní zasedání eh, OSN v New Yorku k tématu drog. My jsme eh, podpořili velmi silně evropskou eh, delega, delegaci Evropské unie a třístraná jednání. A dále budeme podporovat spolupráci s politiky na evropské i národní úrovni. Jenom loni jsme uskutečnili 18 technických misí do různých zemí, kde jsme diskutovali o řadě e, témat, když se mám zmínit třeba jenom o jedné věci. Navštívili jsme Švédsko, kde jsme s kolegy diskutovali proto, abychom lépe analyzovali a porozuměli Eh, věcem, které se týkají předávkování drogami právě ve Švédsku. Dále vyvinu, vyvíjíme řadu dalších aktivit, které se týkají strategie a podpory těch praktických pracovníků. Chtěl bych eh, vám říci, že organizujeme školení pro více než 150 vědců v Evropě zaměřených na monitorování a analýzu drogové situace. Rovněž spolupracujeme se Seaport. Zde také jde o školení policistů a 29 tisíc návštěv a e, stažení z, z našich článků nebo informací o nejlepší praxe v Evropě, která se, a tyto, tato stažení nebo tyto články se týkaly prevence, integrace především. Loni poprvé Došlo k malému snížení nových psychoaktivních látek, které byly na, zjištěny na evropském trhu od doby, kdy existuje evropský systém časného varování, koordinovaný naším střediskem. A s celkového množství 620, které monitorujeme, jenom loni 423 těchto látek bylo zjištěno na evropském trhu. Myslím si, že toto číslo je důležité, protože v mnoha případech jsme dotázáni, jaká je situace pokud jde o nové látky, jaké nové látky přicházejí na trh. Takže tady došlo k malému snížení a možná to je jeden z dopadů legislativních opatření přijatých v Evropě v rámci evropského systému včetného, včasného varování v, v členských státech i na úrovni Evropské rady. Ale to je jenom jedna část toho obrázku. Druhá část eh, toho obrázku je, spočívá v tom, že trh je stále velmi eh, dynamický a že se objevují i nové látky, které zmizí, pak se znovu objeví. Celkový počet nových látek se snižuje. Tuto tendenci musíme letos ještě ověřit, ale máme eh, zvýšení, eh, ale zvýšil se počet eh, problematických látek, například v fentanylu Loni jsme dělali 66 hodnocení právě těchto eh, eh, podezřelých látek nebo nebezpečných látek fentanylu a eh, ten totiž v současné době je hlavní příčinou umrtí na předávkování ve Spojených státech, takže naším úkolem je zjistit, co se děje jinde na světě. Prezentoval jsem vám některé výsledky, jaké jsou a jaké jsou služby, které poskytujeme. Pak je tady ještě méně viditelná práce. To je ten, eh, zde hovoříme o dopadu Eh, přidané hodnoty. My jenom za loňský rok jsme uskutečnili deset setkání na úrovni eh, sítí, která se eh, týkala našeho základní, naší základní činnosti. Navíc jsme udělali kompletní balíček reportingu. A pak je tu jeden bod, o kterém často nehovoříme, alespoň v uplynulých letech, i když jsme zde udělali spoustu práce, teď mám na mysli naše monitorovací středisko a členské státy. Je to oblast eh, indika ukazatelů eh, drogových dodátek, dodávek. Pardon. Zde rád eh, eh, a s hrostí říkám, že v prosinci uplynulého roku jsme eh, dokončili to, co bylo naplánováno na uplynulé čtyři roky a velmi rádi obdržíme a budeme analyzovat nová data, která od vás dostaneme, data z otevřených zdrojů a takzvaná big data zde spolupracujeme s výzkumným střediskem Evropské komise. A na závěr své prezentace, jak si vedlo naše středisko, můžete Eh, nebo asi víte, nebo chtěl bych vás připomenout, že je definice každé činnosti a úrovní priority, priorit. Eh, my na úrovni priority číslo jedna máme 97% výkonnost, na úrovni 2 83% a na úrovni 3 nejméně 60% ve srovnání s prvními lety, když jsme používali tento systém, těch, tak v těch prvních letech jsme byli eh, pod, trochu pod 100% pro eh, L1, eh, zhruba 90 pro L3 díky monitorování práce agentury během celého roku, nejenom na konci roku, jsme se dostali k mnohem lepším výsledkům, které jsou taky vyrovnanější, takže teď máme 97% plnění v celém L1 a ta 3%, která zde chybí, nemají důsledky, pokud jde o některé klíčové věci, ale samozřejmě se o nich zmíníme v naší publikaci za letošní rok v, eh, u aktivit L2 je prach 80%, zde si vedeme lépe než loni. V důsledku toho se nám podařilo vyrovnat to, že eh, nejenom eh, definujeme priority, ale že se jimi také zabýváme. A v oblasti L3 jsme dosáhli toho cíle 60%. Tak to je tedy konsolidovaná, eh, konsolidovaná eh, efektivnost naší agentury. Máme program eh, který e, funguje jako dlouhodobá strategie do roku 2025 a tu už se vám představil dříve letos. Pokud jde o rozpočet a finance, Vybral jsem si tři čísla, která budou ilustrovat, jak co nejlépe implementujeme pracovní program agentury a využíváme rozpočet. První je 100%. Poprvé v historii se nám podařilo dosáhnout 100% splnění závazků, pokud jde o jednotlivé položky. To je absolutní rekord střediska. Druhé číslo, které chci říct, je 94,4%. To, je, eh, eh, to jsou položky převedené z minulého období. To jde o činnosti, které jsou velmi tím problémem pro všechny agentury, E, protože mají vliv na aktivity a vyžadují, aby jejich činnost a rozpočet byl velmi dobře definován. V uplynulé v minulosti to byl problém, který byl někdy problematický. E, teď jsme už dosáhli těch 94,4 plnění, což je velmi dobré a proč se nám nepodařilo dosáhnout 100 je protože některé smlouvy, některé dohody, které se týkají například například eh, retoxu nemohly eh, být realizovány plně. Nepodařilo se nám těm focal points retoxu eh, něco přiřadit, takže proto je zde něco chybí do 100% a poslední číslo je 16,5 a to je průměr mezi, eh, eh, nebo rozdílu mezi fakturací eh, jako uhrazenou a tím, co zůstává k fakturaci, to také dokazuje naší plynulou organizaci. A nakonec vám chci ukázat, jaký byl náš poslední vývoj Letos jsme eh, vám říkali, že se nám podařilo, minule jsme vám říkali, že letos se nám podařilo eh, plně od eh, reagovat na plán a reorganizovat agenturu během tří týdnů eh, budem, eh, eh, dáme na trh nový produkt centra, kterým je zprava týkající se zneužívání drog a reakci na to a včera jsme publikovali eh, nový nástroj, takový toolkit, který se týká národních a regionálních politik v oblasti drog. Takže to je zde ještě pár věcí, o kterých bych se rád zmínil podrobněji příště. Tím prvním je strategický briefing týkající se kaptagonu eh, byla, objevila se spousta článků týkajících se kaptagonu a my jsme nevěděli, je, zda to opravdu byl kaptagon nebo ne. A když ještě počkáte chvíli, budeme mít strategický meeting k tomu. V listopadu eh, bude eh, zpráva společná o Darknetu děláme společně s Europolem a týká se nejenom dark, týká se Darknetu a obchodování s eh, drogami, dále eh, eh, eh, agentury v oblasti spravedlnosti a vnitra eh, a komisař Avramopoulos v tom, Avramo v tom, v tom případě spolupracujeme a udělali jsme řadu akcí. Kromě toho se uskutečňuje Evropská konference v Lisabonu, kde očekáváme více než 12 účastníků. Takže to je všechno z mé strany, co jsem vám chtěl říci a samozřejmě jsem k dispozici vašim otázkám. Okay, thank you very much. Děkuji vám. Zítra se také hlasuje o jedné zprávě, která s tím souvisí. Máme tady stínového zpravodaje Tomáše. Děkuji, pane předsedo. něco bych chtěl vlastně tady zdůraznit, Eh, chtěl bych moc krát poděkovat za tuhle prezentaci i za spolupráci. Opravdu můžu říct, že za ty tři roky se vaše prezentace i spolupráce se členy eh, Evropského parlamentu výrazně posunula a za to vám patří, pane řediteli, eh, i vašemu týmu obrovský dík. Myslím si, že téma drog je pořád téma, které je, bychom říkali, na okraji společnosti, ale není. My jsme nedávno jako členové Evropského parlamentu navštívili Maroko a měli jsme možnost eh, se seznámit s projekty, eh, které Evropská unie, po případě členské státy v oblasti drog eh, dělají, v prevenci oblasti drog dělají v Maroku a myslím si, že kdo nevidí ten problém globální a nevidí ho v souvislostech, tak je z mýho pohledu slepec. A je z mýho pohledu člověk, který si nevidí, nevidí za hranu svýho stolu. Já k té vaší prezentaci bych měl několik poznámek. Nám eh, obecně, eh, my tady jako Evropský parlament eh, hlídáme kvantitativní ukazatele, jestli máte větší nárůst drog, jestli máte víc těch záchytů, jestli v těch monitorovacích zprávách vám ty čísla rostou. Ale pro, pro mě, jako pro člověka, který pracoval jako street worker na ulici, mi to je úplně jedno mně jde o to, jestli ta kvalita těch drog, které přicházejí do Evropy, se zvyšuje v tom smyslu, že ten uživatel je daleko rychleji závislý nebo není. A to je i předmět mý otázky posledních měsících jsem na základě, na základě eh, diskuze se svými kolegy v České republice eh, získal dojem, že těch drog, které jsou daleko více agresivnější a které daleko eh, více dokážou toho člověka dostat do závislosti, opět po letech po letech, kdy se to číslo snižovalo, přibylo. A já bych měl konkrétní dotaz, jestli vy máte i tento konkrétní, konkrétní poznatek, po případě, jak na to jako eh, vaše agentura reagujete. Děkuji. Uh, děkuji Tomáši. Ana? Děkuji, pane předsedo, a také děkuji za prezentaci agentury, byla eh, velmi informativní. Obchod eh, s drogami, to tady v parlamentu řešíme, často také v nedávné době. Zítra se také bude hlasovat o jedné zprávě senatil. To je eh, velmi nebezpečná droga, o které tady byla řeč, začíná se vyskytovat čím dál tím více na našich ulicích. A také víme, že dochází k prodeji drog na internetu. A tyto drogy typu fenatyl už eh, způsobili řadu úmrtí. Teď máme společnou databázi, té já hodně věřím, doufám, že se bude dále rozvíjet. Eh, doufám, že díky tomu budou mít eh, všichni včasné informace o drogách, které se dostávají na trh. Nicméně ty drogy se nedostávají do všech zemí ve stejnou dobu. Věci, které se prodávají eh, ve Španělsku, se dostanou do Švédska až o několik let později. A proto bychom měli eh, u těchto nových drog spolupracovat, měli bychom sdílet znalosti, které máme o tom, jak eh, trh s drogami funguje. Je potřeba, aby tady byl tok informací od sociálních pracovníků, policistům, Teď eh, upřímně řečeno si nemyslím, že by ten systém fungoval dobře a těch eh, míst, kde bychom měli usilovat o zlepšení, je celá řada. A musíme tedy eh, usilovat o zlepšení na tolika místech. Členské státy kolikrát mají problém zpracovat ty informace, které dostávají eh, o trendech v Evropě. Každopádně vám děkuji za vaše informace a doufám, že budeme spolu spolupracovat i nadále. Ana Gomes eh, bez mikrofonu. Sorry. Very good to see you, Mr. and, uh, and uh, uh, indeed uh, this... Děkuji vám, <clears throat> to je velmi zajímavá, důležitá zpráva, vám za ní děkujeme. Možná také v souvislosti s tou otázkou, kterou eh, jsme právě slyšeli, tak eh, mám podobný dotaz. Před dvěma lety jsme měli misi do Číny, že Čína byla velkým eh, dodavatelem psychoaktivních látek, které se potom kolikrát prodávají přes internet, kde se změní nějaká molekula A my jsme se eh, o tom bavili s našimi protěžky, o tom, jestli funguje osvěta. Máte pocit, že se to změnilo? Že je to důvod pro to, proč ten počet těch nových látek se snížil? A přestože jich bylo asi 400 v EU. A kdo jsou ti hlavní dodavatele? Víme, že eh, často se ty látky mění, aby unikly dohledu. A potom eh, by mě zajímala vaše zpráva o heptagonu. My teď máme nový zvláštní výbor pro boj s terorismem a myslíme si, že i tato zjištění by mohla být velmi zajímavá pro nás, protože e, vlastně tady jde o to, jak se ta, e, jak se Darknet využívá. Já e, si vzpomínám, že jste nám to před několika lety říkali u vás v agentuře a přitom to spadá do naší e, působnosti. Policejní práce a cel, ale ty kontroly nejsou vykonávány řádně. V přístavech například, nebo na hranicích. Máte tedy pocit, že se to zlepšilo? na úrovni připravenosti, vybavení a postoje k tomu vůbec takové kontroly provádět. Zvlášť u Kaptagonu. Jak víme, na tom se podílejí i lidé z islámského státu. Ty vaše ukazatele popsali vaši práci, u jednoho toho ukazatele jste dosáhl pouze 60%. Zkuste mi to říci obyčejnými slovy. Co to znamená? No, například v oblasti lidských zdrojů, které potřebujete, které samozřejmě určitě potřebujete. Musí to být velmi kvalifikovaní lidé. Například se musí vyznat eh, v chemii, aby vůbec mohli eh, řešit této látky. Máte dostatek lidských zdrojů a máte dostatek, dostatečný rozpočet pro vaše potřeby. Děkuji. Jsou tady ještě nějací kolegové, kteří by chtěli vystoupit? Tak já požádám naše hosty, aby na ty otázky odpověděli. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, poděkovat za vaše otázky. Dovolím si několik poznámek. Nejprve k tomu, co říkal pan Zdechovský. Došlo ke změně na, ve vývoji trhu s drogami. Čím dál tím více se tady vyskytují kontinuálně různé látky a čím dál tím více nových psychoaktivních látek. což ale neznamená, že by mizely ty staré tradiční drogy jako heroin, spíše naopak. Heroin pořád je na trhu přítomný. A když jsme prezentovali v červnu zprávu užívání drog, tak ta kvanty, ta celková množství a dostupnost kokainu v Evropě se zvyšuje. Ale co je ještě zajímavější, je to, že zatím nedošlo ke zvýšení spotřeby eh, kokainu, takže to je také jedna z otázek, kterou zkoumáme eh, v co největší možné šíři společně s Europolem a dalšími agenturami, aby se to dostalo do té příští eh, zprávy o užívání drog. Kam vlastně ten kokain mizí? Zůstává v Evropě, anebo se stává Evropa nějakým transitním místem? A odtud se to přepravuje někam jinam. Takže to je eh, jedna věc. Druhá věc je ten trh s těmi novými psychoaktivními látkami je velmi proměnlivý, takže sice tady o něco méně nových látek, ale dochází k eh, zvýšení problematičnosti těchto drog, například ten eh, fetanyl. Kolikrát ty látky jsou 400 krát silnější než třeba morfium. Takže mnohem menší množství té drogy může vést k předávkování. Máme eh, příklady ze Spojených států. Teď máme asi 182 osob, které ve Spojených státech každý den eh, eh, zemřou na předávkování a některé z nich eh, jsou právě připisovány Fentanu 60. A to, co bylo eh, zjištěno v některých členských státech, že ty látky podobné fentanylu se objevují nejenom v eh, směsi s heroinem a kokainem, ale i s amfetamíny. Takže je to prostě jedna z těch komodit, se kterými se obchoduje na trhu. Bez ohledu na to, kam to budeme řadit, tak se to potom míchá a je to jeden z těch důvodů, proč to je tak extrémně nebezpečné. Nicméně teď nemáme žádné důkazy, které by nám mohli říci, že drogy jsou teď mnohem eh, adiktivnější, nebo že je snaží eh, si vytvořit závislost na některých drogách, porovnání třeba situaci před 20 lety, ale spíše jsou tady uživatelé, kteří si různě vybírají různé drogy podle toho, jak se zrovna cítí a co se zrovna chtějí dopřát. A potom chci eh, poděkovat eh, za ty další otázky, které se týkaly právě FN. Je to... Týkají se fentanylu. My spolupracujeme eh, s tím, s tou švédskou agenturou, abychom pochopili tu situaci. Evidentně tady dochází ke zvýšenému množství eh, nebo počtu úmrtí z důvodu předávkování. To by mohlo být vysvětleno několika faktory. Například to, co teď my šetříme s našimi švédskými kolegy, je to, jest jestli bychom nemohli mít nějaký lepší systém pro monitoring. Ten fentanyl tady určitě hraje svou roli, ale není to jediná látka, kromě heroinu, která by mohla vést k úmrtí. Hlavní eh, droga společně s heroinem, eh, která vedla k největšímu počtu úmrtí, byl benzodiazepin. Benzodiazepiny. Eh Tady eh, stačí relativně malé množství, které potom eh, vede předávkování, přidávkování. Když chcete to eh, použít na sebevraždu, tak a ještě nebezpečně, když to kombinujete například s heroinem, jak k tomu bylo v některých těch případech. Ale komunikace funguje dost dobře. Ten systém časného varování, který my řídíme a koordinujeme v Evropě, je efektivní. My jsme jediný region na světě, který vůbec takový monitorovací systém má. Funguje to 24 hodin denně. Jak už říkala paní Red, je důležité, aby se ty informace bezprostředně sdílely se všemi členskými státy. Je to jedinečné i z dalšího důvodu. To proto, že to provozuje a koordinuje naše agentura a ta síť Raytox, ale také Europol. A myslím, že je to docela jedinečný příklad spolupráce na evropské úrovni, kde jsou to ty policejní složky, potom jsou to eh, lidé ze sociálního sektoru eh, a společně to dávají dohromady a proto je to tak úspěšné. Proto také v prosinci chceme mít v Lisabonu setkání Eh, vědeckých pracovníků, kde se bude prezentovat šest hodnocení rizik, nebo studii o hodnocení rizik. A to jsou všechno věci, které potom budou okamžitě zveřejněny. A ve většině případů, když se podíváte na rozhodnutí, o kterých vás informujeme v průběhu tohoto roku nebo toho loňského, tak to byla rozhodnutí rady na základě návrhu komise, aby se nějaké látky zařadily na ten uh, sledovaný seznam. A tak tomu bylo letos i loni. A ještě poslední odpověď, paní Gomez. Děkuji vám za vaši stálou eh, podporu i za vaše návštěvy naší agentury. Vy jste se ptal hlavně na Čínu. To, čeho jsme svědky, je jenom kapka v moři. Eh, loni to bylo asi 20 látek, které se v Číně zakázaly. 20 látek, počtu 100 nebo tisíce nebo deset tisíce potenciálních variant, protože chemie nemá žádná, žádné hranice, tak eh, přesto rozhodnutí dnes nemůžeme říct, že by ta situace se nějak změnila. Vaše otázka, jestli jsou tady i jiné země původu, Indie například, o co to pochází hodně, ale Čína je rozhodně nejdůležitější. A když mám odkázat na tu zprávu o trhu s drogami v Evropě, tak jenom v přístavu Rotterdam je, prochází každý den 30 tisíc kontejnerů. Takže, jak my říkáme v té zprávě, počne s Europolem, je potřeba mít dobrý systém sdílení zpravodajských informací. A to si vyžaduje samozřejmě důvěru všech těch institucí a nesmí docházet ke úniku těch tajných informací. Klíčem k úspěchu v těchto oblastech pro lepší odhalování ze strany policie nebo celních eh, zpráv je právě sdílení pravodajských informací. Na tom pracuje i Malk. A chtěl bych také ještě vyzvednout iniciativu Europolu minulého týdne, kteří se rozhodli zaměřit právě na tu reakci všech těch bezpečnostních složek v oblasti pašování drog a podobně, jako jsme říkali loni v naší zprávě, drogy eh, ano, jsou důležitým faktorem organizovaného zločinu globálního a nemůžeme se samozřejmě zaměřovat jenom na terorismus nebo migraci, ale musíme k tomu zaujmout holistický přístup. A co se týče těch našich výkonnostních eh, cílů a našich zdrojů, tady můžu říct k tomu dvě věci. Když jsme eh, vytvářeli ten systém, tak to bylo na žádost výkonné eh, rady, na návrh ředitele. a také na žádost eh, komise a parlamentu, abychom lépe identifikovali priority pro, naše, pro naši agenturu. máme řídit takovou agenturu, tak musíme samozřejmě dělat výkonná nebo manažerská rozhodnutí a rozhodnout se pro nějaké priority. A na, zá, na úvod, když jsme ten systém začali vytvářet a učili jsme se tím postupně, tak eh, jsme na to neměli vyčleněno dostatek eh, zdrojů, přitom mm, to byly ty naše základní činnosti. A bylo potřeba si definovat věci, které eh, prostě nemůžeme nechat stranu. A potom jsou tady všechny ty doplňkové aktivity, eh, ty dokumenty, materiály, to není jenom, mm, zase neděláme pro radost, není to nějaký seznam vánočních dárků, ale Jestli nebudeme mít eh, zdroje, tak potom si musíme vybrat, čemu musíme dát přednost a v tom případě nemůžeme dělat všechno, co bychom rádi dělali. A proto jsme také přešli z 80 na těch 60% a to je dobrá věc, protože nám to umožňuje pokrýt ty naše hlavní priority. A mm, co se těch zdrojů týče, jak už jsem říkal také na té při své minulé návštěvě vašeho výboru, že chceme poděkovat vašemu výboru za rozpočet na příští rok. Obavy, ale máme výhledem na 2020 a dopady Brexitu, ale mal... chcete nám pomoci, tak byste měl nějak promítnout i do toho příštího víceletého finanční rámce. A ještě další odpovědi. Uh, ano, pane Goci, Dodejte, co potřebujete. Děkuji, pane předsedo. Jako nezávislý expert nominovaný Evropským parlamentem společně s Tomášem Zábranským, který bohužel dnes onemocnil. jsem vašimi, vašima očima a ušima v řídící radě MCDDA. A jako takový mohu říci mnoho pozitivního, ale myslím si, že jste už i vy pochopili, že agentuře se daří velice dobře od doby, kdy máme stávajícího ředitele. Já si myslím, že kvalita práce a kvantita výstupů se zvyšuje, takže agentura jako taková pracuje na plné obrátky. A pak, když bych viděl jakékoliv riziko, tak to riziko jsou zdroje. V minulosti výbor Libe vždy agenturu podporoval a nemám pochyb o tom, že ji bude podporovat i nadále. Bohužel samozřejmě i vy víte, jak to vždy skončilo, nebo většinou skončilo, takže vaše podpora ve finále trošku pomohla, občas nepomohla vůbec, protože e, lidi, kteří dělají rozpočet, jsou, mají, mají zkrátka větší moc. A ani ne tak v parlamentu, jako v komisi. Takže prosím, podporujte agenturu z rozpočtového hlediska i nadále. Agentura jako taková funguje velice dobře. A pokud by se objevilo sebe menší riziko, tak vás okamžitě informuji, to je má role. Nicméně informování o úspěších, o výstupech, to není na mě, to je na panu řediteli. To je vše. Děkuji vám za pozornost. Eh, děkuji vám, pane Goci, děkuji pane Kristiu za odvedenou práci děkujeme i všem vašim kolegům. Tak eh, kolegům děkuji za příspěvky a za vystoupení. Teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, návrh na řízení o vzájemném uznávání příkazu k zajištění a konfiskaci majetku. Spravodajka je Natalie Grisbeck a dnes předloží návrh zprávy. Připomínám kolegové, že záměrem tohoto nařízení je nahradit aktuální rozhodnutí Rady ohledně provádění v EU příkazu o zajišťování a konfiskaci majetku a jde také o aplikaci principu vzájemného uznávání pro zajišťovací příkazy. Tato oblast byla částečně harmonizována rozhodnutím Rady o zajištění eh, zisků z trestné činnosti souvisejícími nástroji eh, směrnicí 3. dubna o zajišťování a konfiskaci důkazního materiálu a zisků z eh, trestné činnosti v EU. Tento návrh nástroje jde ještě dál, protože se zde nabízí vzájemné uznávání mimo ten harmonizovaný rámec, například v případě úmrtí a zahrnuje stejné nástroje, tedy zajištění a konfiskaci Eh, prostředků v rámci vzájemného uznávání. Rád bych připomněl, že parlament v roce 2014 uzavřel, eh, eh, odsouhlasil další uznávací nástroj, co se týká vyšetřovacích opatření. To byl Evropský vyšetřovací příkaz, kde se několik otázek vzájemného uznávání aplikovalo horizontálně, například proporcionalita nebo uznávání nebo neuznávání eh, základních práv. Takže dávám slovo paní Griesbeck, aby představila návrh zprávy, prosím. Děkuji, Claude, vážení kolegové. Já teď konečně mohu tady prezentovat návrh své zprávy týkající se nařízení o vzájemném uznávání soudních rozhodnutí o zajištění a konfiskaci eh, majetku. Ale ještě než se pustím do eh, samotného obsahu té zprávy, tak bych chtěla eh, zdůraznit dvě věci. Za prvé je to eh, důležitost těch nových nástrojů v Evropské unii, které by měly tvořit ten arsenál boje proti terorismu a organizovanému zločinu. Konfiskace je velmi důležitý nástroj, užitečný pro boj s organizovaným zločinem ale také se to dá využít eh, v boji proti financování terorismu. Je to také velmi užitečný nástroj eh, pro eh, kompenzaci obětí nebo pomoci obětím a financování toho boje proti této trestné činnosti, protože ve hře je obrovské množství peněz a tak to musíme usilovat o to, abychom ty finanční toky organizovanému zločinu zastavili. Odhaduje se, nevím, jestli jsou to přesná čísla, ale jsou to šokující čísla. Z 99% to zisky z trestné činnosti se nedařilo až dosud eh, nějak zajistit, tedy obrovské množství eh, peněz a tímto teď vytváříme velmi užtečný nástroj. Samozřejmě, a jako obvykle v této oblasti, jakož i v jiných oblastech, je problém s tou přeshraniční spoluprácí. Abychom reagovali na zločinnost, která je z podstaty věci také přeshraniční. Zajišťování a konfiskace majetku vzniklou trestnou činností je nedostatečný, jsou tady mezery, protože to vyplývá z té povahy věce, a proto je potřeba mít nařízení. A e, dále Druhá důležitá věc, kterou jsem chtěl říct na úvod, je to, že je to vhodně zvolený nástroj. víte, komise přišla s tím návrhem nařízení a ne směrnice, což je vhodnější. Jsem s tím spokojená, podobně asi jako další kolegové, protože si myslím, že e, tím se zjednává e, právní jistota, jasnost, také se tím Eh, vyhneme problémům, které by mohly vzniknout s transpozicí ve členských státech a doufáme, že výkon těchto rozhodnutí o zajištění a konfiskaci tím pádem bude efektivnější a rychlejší. A potom eh, bych se dovolila ještě říct několik věcí k samotnému obsahu toho návrhu zprávy. Mám čtyři poznámky v tomto smyslu. Chtěla bych eh, změnit text komise ohledně ochrany základních práv. Eh, a sice, abychom tady měli nové usnesení o neuznání a nevykonávání těchto rozhodnutí o zajištění a konfiskaci, eh, kde k tomu došlo na základě nedodržení základních práv. Jak víte, to byl také jeden z požadavků Evropského parlamentu. To je ustanovení, které asi podporujeme, přestože někteří říkají, že to nemá cenu znovu říkat, protože je to samozřejmost, ale já si myslím, že by bylo dobře to tady eh, explicitně zmínit v tomto dokumentu. A tak navrhuji, abychom tady doplněno posíli ustanovení týkající se procesních záruk, tedy možnost eh, nebo opravných prostředků, práva na informace těch, eh, kterých se to týká, také jsou to procesní práva třetích osob, které by tím rozhodnutí o zajištění nebo konfiskaci majetku mohly být eh, dotčeny. To je velmi důležitá oblast, kterou je potřeba právně upravit třetí osoby. A další klíčový cíl nebo poznámka, kterou jsem chtěla ve své práci Eh, dosáhnout, je zjednodušení a vyjasnění. A to proto, že je důležité, abychom vyjasnili některá ustanovení tohoto nařízení, abychom tady vyjasnili hlavně postupy eh, týkající se toho vzájemného uznávání rozhodnutí a také, abychom eh, to harmonizovali s jinými podobnými nástroji, které na evropské úrovni máme v této oblasti. A třetí cíl je to je také klíčová, eh, nesmírně důležitá věc, eh, je úsilí o zrychlení a o účinnost těch eh, postupů při zajišťování a konfiskaci majetku pocházejícího z trestné činnosti. A to tím, že vypracujeme zjednodušené postupy pro předávání těch rozhodnutí, také jde o posílení úlohy těch centrálních národních orgánů, tak abychom nastavili jasně ty lhuty, aby ty orgány spolu komunikovaly a aby mohlo co nejrychleji dojít k výkonu eh, takového rozhodnutí, pokud to ten právní rámec umožňuje. A ještě poslední věc, kterou chci eh, skončit tuto prezentaci, je to poslední bod, eh, který jsem chtěla vypíchnout, je důležité, abychom dělali všechno pro to, abychom na evropské úrovni zlepšili, ale také uvnitř členských států zprávu těch, eh, toho majetku, který byl konfiskován, aby se ho opětovně využívalo pro mm, společensky prospěšné účely, nebo například pro očkodnění eh, obětí nebo rodin obětí nebo podniků, které byly ovlivněny eh, tou trestnou činností, anebo aby se to využívalo na boj proti takové trestné činnosti. Eh, to jsou tedy věci, které se objevily v mém návrhu zprávy a samozřejmě si ráda poslechnu vaše připomínky nebo zlepšovací návrhy. Děkuji vám. Thank you. Děkujeme, Natalí. Pustíme se do stínových zpravodajů. Paní Mecola bude hovořit jménem pana Polieze. Eh, děkuji, Klode. Jak si řekl, nahrazuji Salva Polieze, který nemohl přijet dnes kvůli práci ve volebním okrsku. Je přesvědčen, že většina pozměňovacích návrhů zpravodajky je v souladu s eh, prioritami EPP, co do boje s terorismem a mezinárodním zločinem. Konkrétně za to náš stínový zpravodaj plně souhlasí co do návrhu komise, která chtěla nařízení spíš než směrnici. Je přesvědčen, že tento legislativní nástroj je nejlepší možností, abychom ujasnili pravomoci členských států v této oblasti a v rámci toho, že chceme eh, účinněji bojovat proti mezinárodnímu organizovanému trest, eh, zločinu a terorismu. Pan Polieze předložil celou řadu pozměňovacích návrhů pro posílení eh, sociálního opětovného využití konfiskovaného majetku. Tento postup plně podporuje, protože tato pozice mimo jiné zohledňuje model italské justice, kde zajištění a konfiskace necílí pouze na oslabení kriminálních organizací, ale cílí také na potvrzení principu legality tím, že se konfiskované statky použijí e, v zájmu e, obětí a v zájmu komunit e, ovlivněných trestnou činností. Náš stínový zpravodaj pak také plně sdílí a podporuje pozici zpravodaje co do začlení pozměňovacích návrhů pro zlepšení komunikace mezi jednotlivými orgány složečných trestním řízení v členských státech. Náš stínový zpravodaj je rovněž přesvědčen, že zde jsou další aspekty této zprávy, které musí být dále prodiskutovány na schůzkách stínových zpravodajů. Tato témata paní Grisbekové sdělí co nejdříve a e, rovněž e, dávám na vědomí, že předloží pozměňovací návrhy na zlepšení textu. Děkujeme, Roberto. Teď e, pan Pavel jménem pana Emiliana. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za návrh zprávy již proběhly určité schůzky před předložením tohoto návrhu. Ten návrh je velice dobrý. Vítáme návrh komise ohledně vzájemného uznávání příkazů pro zajištění a konfiskaci prostředků, protože prostředky generované z mm, trestné činnosti jsou velice účinným prostředkem v boji proti této činnosti, protože kriminálníkům upírá zisky z jejich činnosti. Zároveň konfiskace umožňuje, jak zmínila paní zpravodajka, stínová zpravodajka za EPP, kompenzaci obětí a poskytování dodatečných prostředků, které mohou být investovány do činností složek trestních řízení a e, nebo do jiných iniciativ proti trestné činnosti. Rovněž podporuji komisi, že zvolila nařízení a nikoli směrnici v této oblasti, abychom e, zajistili harmonizovanější evropskou legislativu. V rámci práce na toto téma jsem již kontaktoval zástupce Evropské komise, experty z různých oblastí a rád bych zmínil tři prvky této práce. Za prvé, co se týká důvodu pro neuznávání a neprovádění e, zajišťovacích nebo konfiskačních příkazů. Je potřeba zajistit, že budou plně chápany a aplikovány právní důvody. Musíme jasně stanovit, jaké jsou rozdíly mezi právními důvody, které jsou povinné a které jsou volitelné. Například evropský zatýkací příkaz. Je velice důležité harmonizovat legislativu o vzájemném uznávání na evropské úrovni. Prioritou pro naši frakci je rovněž zajistit, že základní práva, a zde si vážím poznámek pravodajky na toto téma, budou plně zajištěna a budou účinně respektována. V této souvislosti budeme také pracovat na e, různých pojistkách pro zainteresované strany. V neposlední řadě je zde jistě celá řada dalších aspektů, které zmíním v pozměňovacích návrzích. Co se týká Eh, částek získaných eh, z provádění těchto příkazů. Já si myslím, že návrh komise není zde úplně spravedlivý a navrhoval bych, eh, aby k tomuto proběhla další diskuse ohledně těch různých rozdělovacích systémů 50 na 50 pro částky nad 10 tisíc euro. Ještě jednou děkuji za odvedenou práci a vy se můžete těšit na naše pozměňovací návrhy. Děkuji, Miliane. Za EFDD pan Korrao. E, děkuji vám, pane předsedo. Rád bych začal tím, že poděkuji zpravodajce za skvělou odvedenou práci na přípravě této zprávy. Dala e, hodně prostoru pro připomínky stínových zpravodajů z ostatních politických frakcí. V první řadě bych rád zdůraznil, že souhlasím s paní zpravodajkou, co se týká volby právního nástroje. Myslím si, že tímto vytvoříme vyšší míru právní jistoty a jednoznačnosti, že to bude tedy přímo aplikovatelné ve všech, státech, eh, ve všech členských státech EU. Vyhneme se tím eh, všem těm různým problémům se špatnou transpozicí směrnice. Myslím si, že to bude znamenat rychlou reakci na problémy, které vidíme v oblasti zajišťovacích a konfiskačních příkazů. Organizovaný zločin, Ehm, nesmí mít možnost eh, vůbec fungovat. A je potřeba propojit toto se snahou eh, v rámci boje proti praní špinavých peněz. Já jsem zpravodajem na toto téma a my chceme eh, zavést dodatečnou doložku o konfiskaci zisků z trestné činnosti. Hovoříme o zajištění nebo konfiskaci majetku i v případě zatím nedefinitivního rozsudku. Vzájemné uznávání právních rozhodnutí by se týkalo všech zajišťovacích a konfiskačních příkazů, které pak ve finále končí rozsudkem. Samozřejmě je potřeba plně respektovat základní práva obviněných, Ale organizovaný zločin je v nedávné době zvlášť aktivní a opatření, která přijímá Itálie pro řešení tohoto problému, se ukazují býti velice účinnými. Vůbec to nepoškodilo práva obviněných. Italská pravidla jsou zejména účinná a já si myslím, že respektují, plně respektují roli justičních orgánů. Pak je potřeba eh, také zajistit řádné nakládání s konfiskovanými prostředky, aby mohly být využity pro sociální účely a abychom vlastně mohli získat tak ty peníze, o které jsme přišli zpět. Je zvlášť důležité, aby všechny členské státy umožnili využití těchto prostředků pro sociální účely. Myslím si, že je rovněž dobře, že chceme eh, urychlit eh, procedury v této oblasti. Je potřeba zajistit, abychom měli co nejrychlejší spolupráci mezi orgány členských států. Je potřeba zajistit plnou výměnu informací mezi angažovanými členskými státy, zejména eh, co se týká přeshraniční spolupráce těchto států. Děkuji, pane Koreo. Barba, vy jste chtěla slovo, tak Barbara Spinelli Zague. Děkuji. V první řadě bych eh, chtěla poděkovat Natalí za skvěle odvedenou práci. Zejména bych chtěla poděkovat za předložené pozměňovací návrhy co do respektování základních práv a co se týká procesních záruk nebo tomu opětovného, opětovného využívání pro sociální účely těch konfiskovaných prostředků. E, vlastně jde také o určitou kompenzaci obětí e, organizovaného zločinu. Rovněž jsem ráda za metodiku, rychlost a efektivitu práce paní zpravodajky a velice detailní péči o respektování práv. bychom možná byli bývali měli určitá pravidla e, s přijmutím toho nařízení versus směrnice, ale já si myslím, že to nejdůležitější je návrh Natalí číslo 31, Eh, kde se mluví o případech neuznání a neprovedení toho konfiskačního příkazu. A dodávají se tam případy, kde existují vážné důvody pro podezření z toho, že ten zajišťovací nebo respektive konfiskační příkaz by nesplňoval odpovědnosti příslušného orgánu podle článku 6 eh, listiny práv. A z těchto důvodů podporuji paní zpravodajku a rovněž předložím vlastní pozměňovací návrhy, které se pokusí zajistit, abychom maximálně respektovali základní práva a procedurální záruky. Jsou zde dva eh, zvlášť citlivé případy, například vzájemné uznávání konfiskačních příkazů a těch, které nejsou založeny na rozsudku. V případě Itálie eh, tato dvě citlivá témata, která zmínil pan, pan Corrao, jsou eh, zcela zjevné, ale ve zbytku Evropy to už tak zjevné není. Pokud eh, máte nějakou konfiskaci, která e, není založena na rozsudku, tak e, nám to přijde normální, ale v Itálii je v malých městečkách a vesnicích spousta mafiánských bosů, kteří nejsou ještě pravomocně odsouzeni a chápu, že jsou jiné země, které toto vnímají zkrátka jinak. Děkuji. Než dám slovo radě a komisi, chce vystoupit ještě někdo z poslanců? Kdokoliv? Ne. Fajn. Eh, takže stručně prosím předsednictví a pak komisi. Nejprve rada tedy samozřejmě. Děkuji, pane předsedo. Eh, chtěla bych poděkovat paní Grisbeck v první řadě za skvěle odvedenou práci a chci také poděkovat stínovým zpravodajům za užitečné komentáře. Budu velmi stručná. Na tomto tématu jsme začali pracovat eh, začátkem ledna letošního roku a mohu říci, že jsme se posunuli o významný kus cesty vpřed. Ten text jsme zjednoznačnili a vyjasnili. Jsou zde určitě ještě určitá témata, která je potřeba dořešit, například téma e, působnosti tohoto nástroje. E, zdá se, bude jednat i o takzvané preventivní konfiskace, jako tomu je v Itálii. To je shodou okolností otázka, kterou budou zítra řešit ministři v rámci jednání rady. Další téma, je téma právní formy těch nástrojů. Tedy zda to má být směrnice, nebo to má zůstat nařízením. E, toto je téma probíhajících diskusí už od začátku projednávání e, tohoto tématu a my to velice brzy budeme řešit na příslušné úrovni. To znamená, rozhodnutí na toto téma bude e, velice brzy. Estonské předsednictví předpokládá, že dosáhne všeobecného postupu před koncem letošního roku a doufám, že nastávající bulharské předsednictví povede velice plodné a konstruktivní eh, jednání s Evropským parlamentem. Děkujeme vám a teď stručně komise. Komise bych chtěla eh, zejména poděkovat paní Grisbeck za její návrh zprávy u tak důležité věci. Tento návrh zprávy do značné míry odpovídá také návrhu komise a ten, tomu cíli, což je efektivně bojovat proti tomuto typu trestné činnosti. Jde o oblast témného uznávání rozhodnutí, což by mělo umožnit zajišťování a konfiskaci v celé Evropské unie, pokud se tedy jedná o majetek pocházející z trestné činnosti. Komise vítá podporu paní zpravodajky eh, volby nařízení jako vhodného nástroje pro dosažení eh, těchto cílů a pozitivně vnímáme tak pozměňovací návrhy prezentované paní zpravodajkou a stínovými zpravodaji, které jdou tímto, v tomto směru. Nařízení bude přímo aplikovatelné v členských státech, nevyžaduje si o transpozici a ten proces, proces pardon, vzájemného uznávání bude totožný ve všech členských státech a zajištění a konfiskace by tedy měly probíhat stejně. A stejně tak vnímáme pozitivně tu snahu o vyjasnění textu a o zlepšení eh, účinnosti postupu. Co se týče základních práv, komise je toho názoru, že je potřeba najít nějakou rovnováhu mezi efektivností postupu a e, dobrou vysokou mírou ochrany základních práv. Ten cíl tedy sdílíme. I tak si ale myslíme, že e, tady to vymezení těch důvodů pro neuznání rozsudku je příliš široce vymezené a Myslíme si, že ten náš návrh eh, poskytuje dostatek eh, procesních záruk. Samozřejmě jsme připraveni spolupracovat s paní zpravodajkou a s dalšími členy výboru, abychom eh, měli text, který bude představit přidanou hodnotu k tomu porovnání s tou současnou úpravou. Děkuji a teď se vrátíme k Natalí. Slovo na závěr. Merci. Děkuji, pane předsedo. Já jsem samozřejmě s velkým zájem si vyslechla všechny připomínky kolegů. Jsem velmi ráda, že budeme pokračovat v naší práci tím směrem, který, myslím, nikdo nespochybnil, na kterém jsme se shodli. Je to velmi důležitá věc. A jsem také velmi ráda, že tady máme konsensus Eh, týkající se toho použitého nástroje, tedy eh, spíše nařízení než směrnice. Já jsem také velmi ráda, eh, že všechny poznámky, které tady zazněly, byly v tomto smyslu. Těším se samozřejmě na tom, že budeme probírat ty další podrobnosti. Zejména se musíme zaměřit na tu otázku preventivního zajištění, protože to by mohlo představovat Eh, nebo být v rozporu s některými právními rámci ve členských státech. Ten eh, povahou optimistka, takže eh, věřím v to, že se nám podaří dospět k ambicioznímu výsledku a že vznikne jasný, rychlý, efektivní nástroj, který by měl bojovat proti financování trestné činnosti v Evropě. A ještě jednou děkuji všem, kteří se k tomu vyjádřili. Thank you. Děkuji Natalí, velice konstruktivní debata. Termín pro pozměňovací návrhy je 26. října. Tak, e, zdá se to jenom mně, nebo je v říjnu spousta různých termínů? Ne, nezdá se to jenom mně. No jo, máme spoustu práce. Jen tak na okraj, abych to zmínil. Tak, bod 8. E, jsme připraveni? Nejsme připraveni. Aha, takže pět minut pauza, kolegové. Eh, Fabricio Leggeri přijde zhruba za pět minut, eh, takže si dáme pět minut přestávku, ale opravdu pět minut. Ano? Jinými slovy, laskavě tady buďte zpět v 11.25. Takže pauza do 11.25. A opravdu to myslím vážně. Please have a break until 11.25. Thank you. Colleagues, thank you for your patience. Kolegové, díky. Kolegové, díky za trpělivost. Pan Ledgeri už dorazil, takže pokud eh, byste byli tak hodní, sedněte si a budeme pokračovat. Rád bych kolegové přivítal pana Ledgeryho, výkonného ředitele agentury Frontex. Dnes eh, to bude taková hodně cílená schůze. Pan Ledgery je tady, aby každopádně informoval o práci Frontexu. Jsme rádi, že chodí na naše schůze, zejména u těch důležitých diskusí po 12. červenci o záchranných operací ve středozemním moři, moři a nebo jako dnes, kdy bude hovořit všeobecně o aktivitách Frontexu. Takže klidně se ho ptejte na cokoliv chcete v souvislosti s těmito tématy i dnes. Frontex pravidelně zasílá eh, své zprávy parlamentu, ty nám budou dnes představeny. Pro nás je velice důležité tyto zprávy dostávat a provádět s vámi výměnu názoru. Je to přímé, eh, přímá eh, personifikace odpovědnosti agentury vůči Evropskému parlamentu, jak se, mluví, jak se o tom mluví v nařízení Evropské pobřežní a pohraniční stráži, která byla tímto parlamentem schválena Chtěl bych připomenout, že podle článku 64 eh, nařízení o Evropské pobřežní a pohraniční stráži je potřeba, abychom byli konsultováni o víceletém programovacím dokumentu. Koordinátoři mohou posílat komentáře k tomuto dokumentu do zítřka, eh, do konce pracovní doby. Na základě eh, reakcí pak bude Frontexu odeslán dopis. Na tom základě už dávám slovo panu Ledgerimu a pak ostatním kolegům, kteří budou chtít vystoupit. Takže budeme mluvit o tomto, plus ještě bych řekl eh, o těch dalších zprávách, ale samozřejmě situace ve středozemním moři a cokoliv dalšího, co kolegové budou chtít zmínit. Pane Ledgery, prosím, buďte stručný, já myslím, že bude hodně otázek eh, v návaznosti, eh, jako obvykle, když sem přicházíte, takže vítejte a máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Přeji všem hezké dopoledne, vážení europoslanci. Díky za možnost eh, zde vystoupit, podat vám zpětnou vazbu o činnosti Evropské pohraniční a pobřežní stráže. Jak už řekl pan předseda, bylo zde několik zpráv a já bych rád zdůraznil jako úvod eh, že ve výroční zprávě za rok 2016 eh, říkáme, jaký byl vývoj agentury za rok 2016, přičemž zaměření v rámci té zprávy za rok 2016 byly operační činnosti ve středním a východním středomoří. Rovněž zdůrazňujeme klíčový vývoj na politické úrovni, kde, agentura, kde se agentura zavázala implementovat a přispívat k evropské agendě pro migraci. Rovněž podporujeme komisi znalostmi v různých oblastech, například revize šengenského pohraničního řádu, implementace, ten vstupní a výstupní systém a tak dále. Rovněž jsme přispěli k rozvoji eh, bezpečnostní unie a zejména nás komise přizvala, abychom se účastnili expertní skupiny na vysoké úrovni o informačních systémech a jejich interoperabilitě. Rok 2016 samozřejmě byl eh, rokem vstoupení v platnosti nového mandátu 6. října, přičemž brzy dostanete takovou, takovou brožurku, takovou knížečku, která byla připravena za účelem informování institucí o novém mandátu a naší činnosti za posledních 12 měsíců. Ale v průběhu roku 2016 jsme pracovali vlastně pod starým mandátem a od října potom jsme implementovali nový mandát. V rámci společných operací a pilotních projektů jsme se zaměřovali na mořské hranice, námořní hranice a operace typu Poseidon v Řecku nebo Triton v Itálii a Hera Minerva ve Španělsku. A e, rovněž jsme v rámci Poseidonu v Řecku zasahovali e, v urychleném řízení, e, také jsme prováděli činnost na pozemních hranicích, tam jsme dohlíželi na hranice a prováděli jsme pohraniční kontroly. Navýšili jsme rovněž určité činnosti na letištích a posílili jsme naši činnost v roce 2016 v oblasti navracení 232 navracecích letů bylo naší agentu rozorganizováno. To znamená nárůst o 250 eh, meziročně a to představovalo celkem 10 700 nepravidelných migrantů nebo migrantů, kteří neměli právo na setrvání, kteří byli navrat, navráceni díky Frontexu. V oblasti řízení eh, rezervních zdrojů jsme vytvořili nové zdroje, například v oblasti pobřežní stráže a vytvořili jsme tu rezervu pro rychlou reakci v souvislosti s naším mandátem, přičemž tato rezerva již funguje, máme více než 15 set expertů, kteří jsou v rámci tohoto, této rezervy registrováni. V oblasti analýzy rizik bylo naše eh, zaměření na vývoj eh, sběru a zpracování osobních údajů, tedy dat, která sbíráme v terénu. Účelem tohoto cvičení je eh, trestně právní řízení a sdílení těchto údajů s Europolem a s hostitelským členským státem. Rovněž jsme na konci roku 2016 zahájili přípravu na společné hodnocení zranitelnosti, v rámci situačního monitoringu jsme v roce 2016 navýšili podporu eh, členských států. Měli jsme 19 žádostí z členských států eh, na monitorování určitých oblastí, například eh, předhraničních oblastí pomocí satelitních obraz, fotografií a rovněž jsme se zlepšili v oblasti detekce plavidel. Co se týká mezinárodní činnosti v rámci EU, v roce 2016 jsme vyvinuli projekt IPA2 pro balkánský region, a to zahrnuje i Turecko. A co se týká strategické aktivity v oblasti základních práv, tady jsme zřídili mechanismus stížností e, v souladu s novým mandátem, který vstoupil v platnost v říjnu. Takže sečteno a podtrženo můžeme říci, že došlo k navýšení e, kvantity činností na námořních hranicích, tam to bylo o nějakých 290%. O jednu třetinu více aktivit máme na pozemních hranicích a zhruba 10% navýše, 10% navýšení aktivit na leteckých hranicích. Co se týká návrhu víceletého programu na období 2018 až 2020, Tady bych rád řekl, že tento návrh eh, již byl prodiskutován s řídící radou agentury a stanovisko komise jsme také získali, konzultovali jsme s komisí, abychom získali jejich předběžné stanovisko. Přičemž předpoklad eh, v rámci aktuálního stavu je takový, že hodnoty a mise budou revidovány, přičemž na příštím jednání řídící rady máme naplánovanou diskusi právě na toto téma. Aktuálně předpokládáme v rámci tohoto dokumentu, že ty čtyři víceleté cíle zůstanou tak, jak jsou, tedy povědomí, reakce, rozvoj a výkonnost. Co se týká těch strategických priorit, a eh, strategického nasměrování do roku 2020. Zde je ta struktura následující. Za prvé operační a technická strategie pro integrovanou zprávu hranic v Evropě, to je pokračující práce a vím, že parlament se v tomto angažuje a komise a naše agentura se v tom angažují také. Pokud vím, tak brzy má proběhnout zasedání pracovní skupiny v Bruselu. Za druhé, posílení námořního rozměru, to znamená přímo v souvislosti s rozvojem našich eh, funkcionalit v oblasti pobřežní stráže, za třetí řízení zpráva migrace na vnějších hranicích, za čtvrté eh, ten strategický směr je posílení a rozšíření podpory poskytovaný agenturou v oblasti návratů, za páté posílení a rozšíření spolupráce agentury s třetími státy až do plného rozsahu mandátu. A za šesté, ten šestý strategický cíl je posílení a rozšíření eh, operační a finanční agility naší agentury. Nechci hovořit příliš do detailu, ale snad jen pár slov k rozpočtu. Asi jste zaznamenali, že v programu práce na rok 2018 na úrovni jednotlivých kapitol zde máme položku různé operační činnosti 29,8 milionů euro, eh, které jsou tam přiřazeny. Pak je to rozděleno do dvou částí. První část jsou povinné rezervy, které musíme mít, alespoň 4 předpokládaných alokací na operační činnost, což je 9,8 9,1 milionů. A poté tady je druhá položka, eh, takzvaná operační flexibilita, přičemž rozdělení těchto částech bude rozhodnuto během implementace pracovního programu na rok 2018. Reflektuje to fakt, že se nacházíme v přechodném období a stále probíhá implementační fáze nového organigramu naší agentury a stále vlastně tady se eh, snažíme eh, plně aplikovat nový mandát, připravujeme nové strategie a aktuálně eh, to řídící rada chápe tak, že tento postup je bezpečnější a že tedy ten přechodný, to, že to přechodné období budeme potřebovat. A ještě slovíčko k zprávě ohledně implementace nařízení 656 lomeno 2014. Tady jde o vnější námořní hranice a námořní operace Frontexu. Tato zpráva je třetí, je to výroční zpráva, jako obvykle, přičemž najdete vysvětlení k doložkám k operačním programu, například Search and Rescue, interception a další operace, jakým způsobem jsou osoby, které jsou dohledány nebo zachraňovány na moři, jak je s nimi nakládáno. Jsou tam konkrétní příklady z Tritonu a Poseidonu, to jsou ty rychlé intervence, potom tam jsou e, ten regulérní Poseidon, Hera, Indalon a další operace. Můžeme říct, že toto nařízení přispělo k vyjasnění e, rolí národních e, jaksi orgánů a mezinárodních eh, for, eh, která eh, jsou často řídícím orgánem operací Frontexu. A rovněž vidíme, že toto nařízení umožnilo posílit spolupráci mezi tím mezinárodním koordinačním centrem a národními námořními koordinačními centry pro záchranné operace. To je tedy výsledek implementace tohoto nařízení. Rovněž jsme v roce 2016 pozorovali, že je rozdíl mezi eh, záchranými eh, případy ale těmi, a těmi případy jaksi intercepce eh, stále hůře rozeznatelný, zejména v rámci operace Triton. Je to podle nás z, z důvodu navýšení prostředků na operační oblast nebo v blízkosti operační oblasti. Pravděpodobně tam chyběla určitá míra konzultace nebo koordinace, ale v důsledku toho, když ta zpráva byla vydána v červenci, tak Itálie žádala přeskum a revizi operačního plánu operace Triton v důsledku těchto zjištění. Takže tolik asi k obsahu, který bych rád vypíchl. Teď stručně k další zprávě ohledně eh, té, té, té, té rezervy technického vybavení. Jak jsem řekl, my jsme navýšili objem našich společných operací a operační činnosti, takže dobrá zpráva za rok 2016 je, protože hovoříme o roce 2016 aktuálně, Dobrá zpráva je, že se nám podařilo drasticky navýšit eh, počet pracovníků v terénu a objem technického vybavení. Průměrně jsme měli něco mezi tisícem a patnáctisty důstojníků přímo v terénu průměrně 30 plavidel a mnoho dalšího vybavení letadla, helikoptéry a tak dále a tak dále. Takže k těm prostředkům vám mohu říci, že ta povinná rezerva už je v terénu a aktuálně pracujeme na tom, abychom postupně řekněme, implementovali strategii pro získání vlastního technického vybavení. A momentálně dolaďujeme nebo aktualizujeme, upgradeujeme databázi pro řízení personálu, který je registrován v této rezervě. Ale opět i zde dobrá zpráva je, že celkově vzato vidíme, Eh, nebo máme seznam nějakých pěti tisíc eh, lidí a pokud eh, neznáme přímo jejich jména, tak víme alespoň, že v členských státech existují. A jsou to lidé, kteří už se účastnili operací Frontexu, to znamená, že máme až pět tisíc osob, ať už jsou to pohraničníci nebo příslušníci pobřežní stráže, kteří se mohou v rámci operací Frontexu zúčastnit. A to je dobrá zpráva. Nechci mluvit příliš dlouho, Co se týká eh, roční účetní závěrky za rok 2016, k tomu bych řekl pouze to, že Frontex eh, obdržel naprosto eh, jednoznačné pozitivní stanovisko k výroční účetní závěrce, to znamená, nemáme žádné kvalifikované stanovisko co do pravidelnosti a legálnosti uvedených transakcí. To je vše, jsem připraven zodpovědět vaše otázky ke kterémukoliv tomuto tématu nebo případně i k jiným tématům. Děkuji. Tak, já jsem musel pana ředitele utnout, protože jsme začali o něco později a je tu dlouhý seznam významných eh, otázek. Eh, já jenom řeknu, že ve finále vám pak pošleme dopis o výročním programování a vy pak přijdete v listopadu, budete představovat ty pilotní projekty eh, společně s tě řediteli námořní agentury. Já to zmíním radši teď, nebudu pak zdržovat na konci. Takže, kolegové, Vím, že všichni máte významné dotazy na pana ředitele, eh, takže prosím každý tak maximálně dvě minuty, aby on měl totiž čas vám odpovědět. Musíme skončit v 12.30. Začíná pan Pabrix, který byl zpravodajem. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, pane Ležery. Budu se snažit hovořit stručně. V první řadě bych rád poblahopřál vám osobně a Frontexu k tomuto prvnímu výročí. Myslím si, že jste se velmi dobře usadil v této nové pozici, eh, jak, která je velmi ceněna a už jste, má, jste velké, nebo eh, dostalo se vám velkého mezinárodního ocenění a Eh, k tomu vám blahopřeji. Pár připomínek. Já rozumím, že děláte vynikající práci v různých zemích. Když jsem si četl vaši zprávu a zprávu komise, tak jsme viděli, že 14 zemí přispívá eh, k, technic- k rezervě technického vybavení a e, kromě e, technické kapacity a lidské kapacity máte ještě tuto. Jaký je důvod a jak můžeme přispět tak, e, aby i ostatní země byly daleko aktivnější k poskytování nebo k přispívání do těchto rezerv. A kromě nebo v našich povinnostech se objevuje i otázka návratů. Zde byl zaznamenán Eh, pozitivní vývoj, pokrok. Eh, požadavky na návraty rostou a, tyto požadají, a toto se musí dělat v rámci zlepšené spolupráce mezi vámi a členskými zeměmi, protože to je velmi důležité téma. Stejně tak jako nelegální migrace. A třetí otázka se týká vaší eh, strategie kterou děláte společně s komisí. A je to možná retorická otázka, protože je spolupracujete úzce, takže a možná byste nám mohl trochu objasnit, jak spolupracujete i s dalšími institucemi. E, mám ještě další otázky, ale zdržím se jich. Ještě jednou vám děkuji za velký e, příspěvek Evropské unii. Děkuji vám i za e, dodržení času. Budu vděčný všem, pokud budou mluvit. E, žádám všechny, aby hovořili dvě minuty. Paní Guillaume, prosím. Já budu ještě stručnější. Chci poděkovat panu řediteli. Nebyla jsem tady úplně na úvod vašeho vystoupení, ale chci vám e, poděkovat za odvedenou práci a za prezentaci o vaší eh, bilanci. Eh, někteří kolegové mm, se na to určitě také zeptají, jde o to záchranu na moři, eh, ty operace, kolikrát je velmi delegan, delikátní. Mě by zajímalo, jak přesně vás doplní aktivity jiných aktérů, kromě Frontexu, kteří tyto operace také provádějí. Jak s nimi spolupracujete nebo jak zjišťujete, Eh, které ty eh, lodi vám mohou pomoci, které ne, které s vámi eh, vám tu práci spíše komplikují, protože víme, že tady jsou i lodě, které provozují některé extremistické organizace ve Středomoří. A potom mám ještě jednu otázku. Týká se to mechanismu stížností nebo petici. Mohl byste nám říct, jak to funguje v praxi? Thank you. Mrs. Griesbeck, please. Děkuji, paní Griesbeck. Merci. Děkuji. I já samozřejmě vám děkuji za to, že jste nám eh, sem přišel poreferovat o vaší práci ve svém prvním roce působení. Děkuji vám za vynikající dialog který s námi vedete o těchto ten velmi složitých a e, obtížných otázkách. Jenom velmi stručně, mám v podstatě jenom jednu otázku, protože ta druhá, kterou jsem vám chtěla položit, tak e, což byly e, vlastně vaše výsledky a tak o tom už jste mluvil. Já chci se vás zeptat na operativní fungování agentury, protože během naší poslední výměny názorů jste vysvětloval, že pouze devět eh, členských států se plně eh, účastní nasazení lidských zdrojů nebo práce vaší agentury za vyslání svých eh, příslušníků. Abyste teď hovořil o těch počtech, kteří jsou teoreticky k dispozici a mohli byste je nasadit. Mě by zajímalo, jestli všechny členské státy už Eh, se to aktivně účastní a jestli dosplňují své závazky, které přislíbili eh, pro fungování nové agentury. A pro ty, kteří se toho neúčastní, platí, že nemohou, nebo nechtějí, nebo odmítají, nebo jak to přesně je. Thank you. Mr. Děkuji. Pan Becker, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane Ledgere, díky i vám za velice informativní zprávu a děkuji eh, panu zpravodaj za provedenou činnost. Já bych se vás chtěl zeptat na hypotézu, že příští velká imigrační vlna pravděpodobně v blízké době proběhne z Afriky. co Frontex dělá, je excelentní. Jak víte, my vaši práci uznáváme a jsme vašimi partnery. Jsme rádi společně s vámi, že je to uznáváno. Ale ty výzvy u takovýchto hrozeb jsou tak velké, že já si myslím, a to je teď tedy druhá otázka, tedy první je ta hypotéza a druhá je, eh, co to bude pro vás znamenat. Zda tedy Frontex, podobně jako celá Evropská unie, zda by Frontex měl mít možnost samostatně a jaksi výrazněji agitovat, eh, co se týká té nové přistěhovalecké vlny. Já si myslím, že v této oblasti už nemůžeme plítvat časem. Zajímal by mě proto váš názor na tuto věc. Můj názor je schodný eh, s tím, jak to formuloval rakouský ministr zahraničí. On to vidí velice jasně, tedy, že i my musíme i, eh, i rakouské pohraniční služby, které musí okamžitě reagovat na jakoukoliv potřebu ze strany Frontexu. Děkuji. Děkuji, paní Spinelli. Děkuji vám, pane doktore Ledgeri, za to, že jste přišel a že prezentujete práci Frontexu. Mám eh, pár otázek týkajících se nevládních organizací a Afghánistánu k nevládním organizacím. Vím, že Frontex a vy sám osobně jste se distancovali od některých prohlášení, které, která vám byla, eh, která byla eh, řečena, že jste eh, tedy učinil, pokud jde o nevládních organizacích jako převaděčích. Jsou členské státy, které mm, bojují s nebo spolupracují s převaděči nebo s organizátory e, nelegální migrace. E, je zpráva, nebo objevily se zprávy, že e, Itálie financovala některé z milic, které byly aktivní v tomto pašeráckém obchodě. Takže e, bojují tyto mm, milice, které dostávají peníze z Itálie nebo nedostávají peníze z Itálie. E, nevládní organizace byly popsány jako další faktor. A a objevilo se e, prohlášení, e, že Ehm, nevládní organizace jsou aktivnější, i když k nám se dostaly zprávy zase, že tomu tak není. A další eh, otázka se týká Afganistánu. Amnesty International žádá ukončení návratu eh, co nejdříve, protože válečná situace v Afganistanu přetrvává a stále jsou tam nebezpečná místa. Chtěla bych tedy slyšela vaše, eh, váš názor. Eh, děkuji vám. Pan Ekielio je zpravodajem pro toto nařízení týkajících se námořních hranic. Děkuji vám, děkuji panu Ledgerimu za zprávy a za vysok, jejich vysokou kvalitu. Uplynulé období je pro agenturu významné, zvlášť ve zvýš, zvýšeném nebezpečí na našich vnějších hranicích. Poskytnutí více prostředků eh, eh, je eh, doprovázeno větší podporou a většími kompetent, pravomocemi členských států, především o návratové operace. Pokud jde o návraty, mohl byste nám říci, jaká je vaše účast, účast Frontexu v návratových onform, operacích do Syrie především a jak je to s nedostatkem mm, prostředků, eh, když vezmeme v úvahu eh, rezervu a nedostatku lidských eh, prostředků nebo lidských zdrojů, které členské staty poskytují. A dále nařízení. Paní Guillaume o tom hovořila. Potřebujeme daleko větší uplatnění tohoto nařízení když, e, e, e, pokud jde o pátrání a záchranu. Zpráva v závěru hovoří o, zvýšen, o stále větším problému, který se týká zjištění pátrání a záchrany na moři. A podle zprávy je tomu tak, že, a cituji, jsou, jde o ne, nedostatečné eh, ne množství lidí ve středom zeměm moři. Hovořilo se zde o Itálii také v této souvislosti. Mohl byste toto konstatování lépe vysvětlit, prosím? Děkuji Carlosi a Judy z Argentíny, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dvě otázky. Chápu, že nedá, to chápu tak, že nedávno bylo uzavřeno 18 dohod se třetími zeměmi. Mohl byste nám říci trochu konkrétněji, čeho se týkají, mám na mysli teď konkrétně země, jako je Nigérie. Nigérie. Dále jsem slyšela o probíhajících jednáních s různými zeměmi proto, aby e, se uzavřely pracovní dohody. Mezi nimi jsem slyšela o Libii, e, s kým e, z Libie můžete tato jednání vést a jaký měl být jejich výsledek k základním právům. Dříve jsme konstatovali, že tam chyběli eh, pracovníci. Teď je to už eh, mm, orgán, který funguje eh, mm, plně, takže ty počáteční problémy už se vyřešily od 6 října je ten mechanismus týkající se stížností. Z této souvislosti bych požádala o více informací. Na vašich webových stránkách jsou obecné informace, ale parlament by rád měl podrobnější informace a konkrétnější. Chtěla bych konkrétně vědět, o jaké stížnosti jde, jakého typu jsou a jak vy na ně reagujete a potom, pokud je o ty návratové lety, těch se týká moje poslední otázka, ty návratové operace. Zde se s, v návratových operacích se spolupracuje několik zemí, kde je odpovědnost e, členského státu, kde končí a kde začíná vaše e, odpovědnost, nebo je to smíšená odpovědnost. A e, pak je zde eh, tedy ta přijímací země, kde končí odpovědnost Evropy, Evropské unie. Paní Stevens. Ik wil graag de heer directeur bedanken voor de duidelijke uiteenzetting. Eh, eh, chtěla bych poděkovat řediteli kontextu za jasnou představení aktivit a za výs- prezentaci výsledků, kterých dosáhli byla to eh, eh, eh, i za reakci týkající se kapacit. Jenom 14 zemí se účastní rezervy rychlé reakce. Jak se neměl by se účastnit více zemí a e, Potom mám otázku týkající se návratových operací. Zde došlo k velkému zvýšení, ale rád bych věděla, jak, do jakých zemí se lidé vraceli. V readmisní dohody jsou důležité nebo významné, když se hovoří o návratech. A zde máme E, Itálii a Řecku, kde ty identifikační postupy fungují efektivněji než jinde. Já jsem hovořila s Řeckem a viděla jsem, že ta celá identifikační e, procedura, celý ten postup je velmi obtížný, protože chybí vybavení. E, to by bylo snažší, kdyby se vždycky odebíraly otisky prstů a kdyby všichni spolupracovali. To podle mého názoru negativně ovlivňuje naše hranice vnější a kromě toho etický kodex mohl by mít pozitivní efekt eh, na čísla, která by snížil a nebo možná by zase všechno ještě zkomplikoval. Rád bych teda rád slyšel vaši reakci eh, na eh, tento etický kodex dě, děkuji. Fakt je, že Frontex vždycky měl nedostatek pracovníků, protože jsme nebyli schopni revidovat eh, Dublin. A eh, nejsou eh, konkrétní pravidla, aby lidé mohli být identifikováni. A já se ptám, jak se s tímto vyrovnáváte? A druhá otázka se týká Libě, už zazněla. A jak je, je váš vlastní dojem týkající se e, komentářů evropských e, e, tvrzení, kde se hovoří o tom, že takové ty milice v Itálii a ve Španělsku ještě Eh, zhoršují situaci v Libii a máte nějaké ukazatele, že jsou nové cesty, především přes Španělsko. Zda se eh, vyžadují s tím, že ve Španělsku došlo k vylodění, k velkému vylodění, vyloďování v létě. Eh, děkuji, Ana. Gomez se Silkiangi, prosím. Děkuji, Klode. Ráda bych hovořila o něčem, co se stalo na začátku tohoto týdne. Jedna tuniská loď byla zadržena lodí pobřežní zprávě a e, z, z, při té operaci zemřelo 70 lidí, dále jsou nezvěstní, kdy máme e, e, rostoucí počet úmrtí ve Středomoří, ve Středozemním moři a v poslední době se zaměřujeme také na nevládní organizace a e, reformovaný etický kodex. E, nevládní organizace se zapojily do těch záchranných operací pro to, jaký byl vývoj a úplně eh, zastavili operace na moři. Myslím si, že to bude mít vliv na Frontex a o tom bych ráda věděla něco víc. Můžete nám říct si něco víc o pátrání a záchraně na, meři, na moři? Můžete to zvládnout sami, když eh, těch operací eh, se účastnilo nebo když je dělalo tolik lidí, kteří už je teď dělat nebudou. Nejvíce uprchlíků odchází přes Libii, ale jsou zde další eh, cesty Tunisko, eh, Alžírsko a Černé moře. A zajímalo by mě, zda eh, Frontex monitoruje tyto to, migrační toky. Paní Činiči, děkuji. Pane předsedo, velmi stručně, protože už vše, hodně otázek zaznělo. Tak chtěl bych, chtěla bych vám taky poděkovat, pane doktore Ležery, za prezentaci a za informace, které jsou pro nás velmi důležité a především za práci, kterou jste letos pro Frontex vykonal. Ach, ráda bych vás požádala, je tak jako pan Coelho, o, abyste objasnil jedno, jednu vaši referenci o Itálii takže bych, protože jsem tomu taky dobře nerozuměla. Je to zcela konkrétní věc týkající se přetvoření agentury a jednou z, jeho, z jejich nových úkolů bude boj proti obchodu s lidmi a proti organizovanému zločinu. A já si myslím, že podstatnou Mým příspěvkem může být spolupráce s africkými zeměmi. 6. září došlo k setkání Frontexu k zástupci afrických zemí, aby se více spolupracovalo, více vyměňovaly informace, tak, aby tento boj byl efektivnější. A ráda bych eh, vás požádala, abyste nám o tom mohl říci něco podrobněji, eh, co se konkrétně udělalo proto, aby tento boj proti mm, mm, obchodování s lidmi eh, byl Mm, efektivnější a aby se skoncovalo s tímto negativním jevem. Sofia Indveld, děkuji vám, pane předsedo, děkuji panu Ledgerimu za prezentaci. Ráda jsem slyšela, že eh, tato agentura na ochranu zdranic se posiluje. Hodně otázek už zaznělo týkaly se kapacit a prostředků, které máte. Zmínil jste se o spolupráci s Europolem a se třetímu, s třetími zeměmi. Europol navrhnul radě, že by chtěl sdílet osobní údaje s třetími zeměmi, jako je Líbě, a pravidla na ochranu osobních údajů v Evropské unii považují za překážku. Sdílení těchto dat e, líbí. Já osobně jsem ráda, že tomu tak je a chtěla bych se tedy na to zeptat v rámci vaší spolupráce s Europolem a ve Varšavě v Polsku jsme se dověděli, že jsou i otázky, které se netýkají eh, vaší agentury, ale polské pohraniční stráže a, týkající, a týkají se žadatelů o azyl z Běloruska. No, eh, eh, o, o tom se na začátku nehovořilo, ale je to součástí vlastně i toho vaše, té vaší rezervy. Takže eh, eh, jsou, je pohraniční stráž, která, eh, fungu, eh, která operuje na svých hranicích, která je zároveň eh, vnější hranicí Evropské unie a je to vlastně mimo vaši kapacitu. Jak se k tomu stavíte? Pan López Aguilar, děkuji. Pane Ledgery, přidávám se k pozitivnímu hodnocení naší Eh, které zaznělo zde v našem výboru o tom zvýšení kapacit a vaší práce, která je nám lepší, pokud jde o eh, kvalitativní a kvantitativní expekty eh, Zajímaly by mě takové ty třecí body spolu, nevládní organizace a spolupráce s Libií, Pokud jde o Libii, před nedávnem Eh, navštívila delegace Libe eh, Tunis a cílem bylo zjistit, jaká je situace, která se týká pátracích a záchranných operací a eh, týkala se se žadatelů o azyl nejenom z Tuniska, ale i z Libie, protože delegace Evropské unie sídlí v Tunisku spolu Eh, protože v Líbii vlastně nemohou fungovat velvyslanectví a eh, podobné organizace, takže se přesunuli do Tuniska. A zde jsme zjistili, eh, že libijská pohraniční stráž je kontaminovaná milicemi a dostali jsme zprávy, že nejenom nepomáhají Eh, záchraně, ale že velmi závažně porušují základní práva. A další problém, o kterém problém nevládních organizací, které jsou eh, eh, o kterých se říká, že zvou nebo že způsobují ten efekt poznání, pozvání a, a že zvyšují počet Mm, eh, migrantů ze, ze severní Afriky. Rád bych tedy, abyste se k tomu taky konkrétně vyjádřil. Paní Winberger, můžete se vyjádřit, budete poslední, buďte prosím stručná. Eh, děkuji vám, pane předsedo, děkuji panu Ledgerimu. Ano, eh, spousta otázek, na které jsem se chtěla zeptat, už zde zaznělo, takže se omezím na jedno nebo dvě návraty. Mě velmi zajímají. Frontex má třikrát větší rozpočet a viděli jsme, že zároveň příliv uprchlíků se eh, trochu snížil, 90, 79% přichází eh, přes Itálii a z toho třetina jsou ekonomičtí uprchlíci nebo ekonomičtí migranty, eh, takže zde probíhají návrat V mé zemi ve Švédsku v letech 2015 a 16 jsme měli 80 tisíc lidí, kteří se měli vrátit. A jak Frontex vybírá ty, kteří se mají vrátit, poslat zpět? Je sice směrnice, ale jak tedy přesně určíme, kdo se má vrátit, jak eh, toto rozdělíme, eh, jak i členské státy získají eh, pomoc a jak mohou v tomto spolupracovat. Pan Ledgery. Děkuji vám, pane předsedo. snažím se odpovědět na skupinu podobných otázek jednou odpovědí, pokud jde o rezervy a účast členských států na vytváření těchto rezerv na společné operace. Nejsem si jist, že jsem správně rozuměl, ale situace je taková, že všechny členské státy se stěžují na, povin, na svou povinnost Eh, přispívat eh, k té rezervě na rychlou reakci eh, určitým počtem lidí. Takže zde máme nařízení, všechny státy mají, jsou v procesu oznamovacím, nebo už oznámili tedy tato čísla dostupných lidí a my teď dostáváme jména. V některých členských státech eh, byly problémy, ale nyní jsme nalezli řešení, že pokud v určité chvíli bude potřeba aktivovat tu eh, rezervu rychlé reakce, tak eh, všechny budou schopny poskytnout 20 lidí a musí případně a Eh, eh, určit i více než 20 lidí. To je tedy problém a rezerva, která už byla vyřešena. Pokud jde o tento příspěvek, máme různé možnosti. V eh, první řadě jsou zde další tedy rezervy, které nejsou povinné a je to součást mandátu agentury, aby používala své vlastní vybavení a my jsme vypracovali víceletou strategii na dalších deset let a prvním cílem je otestovat v roce 2018 takovou, takovou základní nebo před rezervu takový, eh, takové embryum vlastně té rezervy vybavení, a vytvoření eh, dlouhodobého eh, kontraktu eh, na leasing plavidel, na leasing na vozidla. Pokud jde o letadla, tak máme taky novou dohodu, která se týká meziinstitucionálního dohodu, protože jsme zjistili, že to je užitečné především, nebo už prakticky, v oblasti pobřežní stráže. Takže máme takové rez, dostupné rezervy, které odpovídají víceletým cílům, které masí, musí být, eh, mají být schopné se zaměřit na takové ty eh, periody, kdy dochází k navýšení potřeby a možná později, za několik let, eh, budeme schopni mít většinu toho vybavení potřebného pro činnost agentury v rámci agentury jenom a nebudeme muset spolehat na příspěvek jednotlivých států. Ale o tom teď se vedla právě diskuse před několika dny v řídící radě agentury. Zazněly otázky týkajících se z centrálního středomoří, různých aktérů, eh, plavidel eh, nevládních organizací, hovořilo se o soukromých agenturách a situací v Libii. Zde bych rád odpověděl na otázky týkající se implementace nařízení 656 lome z roku 2014 ve středním středomoří v roce 2016 a do jisté míry i letos je situac, byla situace a je velmi specifická. Na druhé straně nemáme totiž žádnou protistranu a e, situace je úplně odlišná třeba ve východním středomoří, kde máme Turecko jako sousední stát. E, Španělsko má Maroko jako sousední stát a e, situace před Libií je velmi specifická, protože Eh, agentura, tedy Frontex, tam nemá eh, žádnou eh, protistranu. My jsme se snažili, musím říci, že nemáme v Libii žádný personál, žádné úředníky, že dostáváme jen, že dostávám tedy jenom nepřímé informace o tom, co se tam děje. Každopádně v roce 2016 jsme zjistili takový vývoj, že více nevládních organizací tam eh, mělo eh, svá plavidla a ale jsou různé typy nevládních organizací. Některé akce jsou eh, pro imigrační, pro humanitární a některé, ale tyto organizace nevládní byly proti emigrační a proti humanitární takže 12, eh, někdy 13 plavidel eh, v rámci Triton operovalo z naší strany. Další eh, op, taková, op, takovou operací je operace Sofia, která byla a organizace a, a, a, a operace organizované na národní na vnitrostátní úrovni Itálii třeba. Je přehled těchto aktivit. Dos, došlo k postupnému eh, přesunu geografickému na jih. Většina pantrání a záchrany se uskutečňuje v libijských vodách nebo v jejich bezprostřední blízkosti. A je zde vždycky riziko, že libíští převaděči využívají přítomnost plavidel, včetně plavidel Frontexu a dalších mm, veřejných eh, nebo dalších plavidel, tam přítomných pro, jako eh, součást svého obchodu nebo pro svůj obchod. Jinak záchrana lidí na moři je naší povinností, je to v našem mandátu, ale musíme posoudit, eh, do jaké mm, e, míry to děláme, abychom eh, neusnadňovali práci převaděčům, ale přitom eh, zachraňovali životy, protože to je hlavně náplně naší práce. Pokud jde o spolupráci s Libí, musím objasnit, že Libie, že je záměr spolu, je, je zájem spolupracovat s evropskými eh, misemi. Hmm a e, posílit za e, e, spolupráci s Líbí v rámci operace Sofia. Jsme to dělali, vycvičili jsme libijské určité příslušníky pobřežní stráže a ještě další libijské příslušníky pobřežní stráže vyškolíme. je velmi, to velmi obtížné, když nemáte eh, fungují, řádně fungující stát, tak je velmi těžké tam eh, kontaktovat nějakou protistranu, nějakého partnera. A eh, Frontex si nemůže vybírat lidi, kteří chodí na, teď se účastní tohoto školení a jinak se tam školí Eh, pátrání a záchrana kon, eh, konkle, konkrétně, eh, dále základy základních práv a samozřejmě musíme jít dál, protože z dlouhodobého hlediska je jedinou možností mít protistranovou partnera pro záchranu na moři. Je civilní mise Libie je civilní mise pardon, Evropské unie, která byla v Libii vzhledem k politické situaci v Tripolisu, tam nemohla zůstat, eh, takže je v Tunisku. Máme tedy dva kanály, jedno je UBAM Sofia a jedno UBAM eh, Libie a eh, ty tedy fungují a jejich prostřednictvím by se chtěl Eh, Frontex angažovat, eh, kde je to možné, kdy je to možné a vytvořit tedy jakési, eh, jakýsi zárodek takovýchto sil, které by fungovaly. Ale jinak v Libii teď nemám partnera. Potom tady otázka na alternativní trasy. Na alternativní trasy ve Středomoří a otázka na jeden incident, který zahrnoval tuniské námořnictvo tento týden. My to monitorujeme, máme naše eh, leteckou, nebo prostředky letecké rekognoskace a eh, přesouváme se i více na západ, abychom mohli monitorovat toky, které přicházejí z Tuniska nebo z Alžírska. A byli jsme vlastně první před několika dny, kdo přišel na jednu záchranou operaci, která nebyla podchycená a my jsme tam mohli poslat no, mohli poslat o tom informace italskému námořnictvu. A